cominciamo. <clears throat> Buongiorno. Se prendete posto, per favore, cominciamo. Dobrý den. Chtěl bych poprosit, abyste zaujali svá místa. Začneme. Non cominci. Io comincio, mi importa. Allora, buongiorno a tutti, se vi accomodate per favore cominciamo. Dobrý den, chtěl bych vás všechny přivítat a prosím, zasedněte na svá místa a začneme. Máme návrh pořadu jednání pro dnešní zasedání. Tento návrh byl rozeslán 20. 10. listopadu a eh, Jazyky, které jsou dnes dispozici, naleznete také v eh, news. Dále také streamově bylo rozesláno ještě mnohé další. Včera večer mi bylo sděleno, že prezident účetního dvora, pan Caldeira, eh, bude dnes mít trošku spoždění a to na prozbu eh, prezidenta parlamentu byla předložena žádost eh, předložit eh, výroční zprávu po ně trošku později. Takže se budeme zabývat bodem 3. Předložení konečné konsolidované roční účetní závěrky Evropského společenství za rozpočtový rok 2008. Já bych eh, chtěl poděkovat a panu Filipu Tavernovi za to, že přišel mezi nás. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážení pánové místo předsedové, vážení pánové poslanci, paní poslankyně. Já jsem se stala účetním eh, v účetním dvoře 1. Eh, června eh, tohoto roku a pan Grey, který tam pracoval přede mnou, byl jmenován interním auditorem a já jsem převzal účetní uzávěrku jako roku 2008 v předběžné formě a připravil jsem je postupně k uzávěrce, která bude 31. května. Roční uzávěrka EHS měla finanční výč, konsolidované účty, e, bilanci aktiv a pasiv a také jsou k tomu připojeny velmi podrobné vysvětlivky a konečně konsolidovaná uzávěrka, kde jsou výdaje i příjmy za celý rok, tak jak to vypadá v ve stavu pokladny. E, po čtvrté, byly tyto e, bilance, tyto účty e, připraveny podle účetních pravidel tak, jak byly stanoveny v roce 2005. Tato pravidla znamenají, že mm, vlastně je tady odlišný rozpočtový výsledek protože se berou v úvahu to, co přijde do účtu a také jaké jsou platby. Konsolidované účty za rok 2008 se týkají 39 jednotek, jedné přidružené jednotky a tří e, společných podniků. Od roku 2007 jsou tady ještě tři další agentury, konkrétně Evropská agentura pro chemické e, výrobky, e, agentura fúze pro energii a transevropské dopravní sítě. Se vstupem v platnost Lisabonské smlouvy budeme zkoumat, jak se vyvíjí tato oblast konsolidace, a to zejména pokud jde o agentury druhého pilíře, to je Evropská agentura obraná, eh, satelitní centrum EU a studijní institut o bezpečnosti. Jaké jsou hlavní čísla Eh, za rok 2008. Máme tady eh, přebytek 1810 mm, milionů, což eh, je podobné jako v roce 2007. A je to tím, že v celé řadě oblastí, zejména ve strukturálních fondech, v zemědělské politice, ale také v oblasti výzkumu, nebyly plně vynaloženy všechny výdaje. Eh, hospodářský výsledek je 12 686 milionů a tady, i když jsou odlišná pravidla pro eh, stanovení těchto výsledků, dá se říci, že to především je způsobeno značným snížením nákladů na strukturální akce v oblasti eh, nebo v období 2000 až 2006 a také menší pokrok v programech na období 2007 až 2013 oproti roku 2007. Bilance má redukci eh, negativní u čistého aktivu 58 620 milionů eur. Eh, to se snížilo na 47 424 milionů a to ukazuje eh, určitý zvýšený ekohospodářský přebytek a dále tady máme také ještě půjčku pro bilanci. Tedy, pane předsedo, dovolte, abych řekl, že rok 2008 tady má velkou míru předfinancování, eh, snížení krátkodobých výdajů a to vede k tomu, že se tady snížily menší výdaje, které byly uskutečnit. Dámy a pánové, eh, dovolte mi, abych ještě hovořil o třech otázkách, které nedávno zazněly tady v parlamentu. A to je otázka negativního ehm, eh, aktiva, otázky Galileo a otázka vytvoření rezerv pro eh, nemovitosti. Tak tedy nejdříve Negativní čistá aktiva. Tady používáme mezinárodně pratná pravidla pro určité jednotky, které jsou financovány z ročního rozpočtu. Eh, účetní pravidla eh, v evropských společenstvích vycházejí se IPSAS a IFRS a zejména jde o pravidla 3, 5, 10 a 12, kde jde o princip eh, účetnictví. To znamená, že musíme koncem roku brát v úvahu všechny výdaje, které byly spojeny s tímto rokem a konstatovat všechny dluhy, pakliže nebyly splaceny, všechny závazky, pakliže nebyly splaceny. Například aktivity zemědělského fondu a také penze pro eh, personál jsou vlastně závazky, které jsou zaregistrovány a budou placeny později. Tato rozpočtová pravidla neumožní předjímat eh, příjmy budoucích rozpočtů a začlenit je jako eh, aktiva. To znamená tím pádem, že pasiva překračují aktiva a to vede k tomu, že tady máme negativní čistý, čisté aktivum. Pokud jde o projekt Galileo, eh, abych to řekl stručně, tady nejsou aktiva, která by byla eh, v účtech roku 2008 zaznamenána, protože projekt je stále v období výzkumu a v těchto podmínkách výdaje, které jsou s ním spojeny, nemohou být kapitalizovány. To zcela odpovídá našemu pravidlu ad hoc, eh, která, je, která vlastně tedy se odpovídá mezinárodním účetním normám ve veřejném oblasti. Nicméně komise pracuje velice v úzké spolupráci spolupráci s Evropskou eh, vesmírnou agenturou, abychom zajistili, že program Galileo bude eh, co nejdříve z hlediska aktiv předán komisi. Eh, provizorní inventář bude vypracován na tomto základě a pak bude možné stanovit cenu těchto aktiv. A konečně, pokud je o vytváření rezerv pro údržbu budov, Tady pozice komise vyplývá ze stejných norm, které jsou v účetních pravidlech. Tato pravidla počítají s tím, že takovéto rezervy nemohou být vytvořeny jinak, než v případě, že to vyplývá z právně závazných eh, povinností eh, a contrario, to znamená, že budoucí opravy a také běžná údržba eh, v tomto rámci eh, nemohou být eh, předmětem vytváření rezerv na velkou údržbu. U těchto tří bod, bodů tedy můžeme říci, že účetní přístup komise tady vyplývá ze snahy dodržovat přísně mezinárodní účetní normy v oblasti veřejného sektoru. Chtěl bych zdůraznit, že kdyby komise takováto pravidla neaplikovala, pak by byla velice přísně značně vlastně kritizována. Eh, pane předsedo, dámy a pánové, poslanci a poslankyně, eh, eh, ze všech institucí agentur, od účetních i od eh, příkazců, jsme ověřili spolehlivost všech těchto aspektů. A podle článku 129 finančního nařízení mohu tedy říci, že mohu dát eh, přiměřenou jistotu, že účty eh, podávají věrný obraz finanční situace evropských společenství ve všech významných oblastech. Z rok 2008 konsolidované roční účty eh, byly tedy schváleny komisí podle článku 128 a 129 finančního nařízení a podle platných účetních pravidel. Eh, můžeme také říci, že to, že přecházíme z pokladničního účetnictví na výkonné účetnictví, to všechno vyžaduje určitý čas a velké změny, i když eh, komise v posledních letech provedla určité změny, některé zlepšení Přesto eh, účetní dvůr eh, posuzuje rok, eh, v roce 2007, že to nebyl štěstí, nemělo žádný dopad na spolehlivost účtu. Příslušné účetní útvary komise i nadále budou pracovat ve velmi úzké spolupráci. Pane předsedo, dovolte bych poděkoval účetnímu dvoru za velice cená doporučení, která nám vyjadřuje každoročně a e, postupné uplatnění všech těchto doporučení nám umožňuje zlepšit kvalitu našich finančních e, Eh, činností. Děkuji a komise bude i nadále velice přísně sledovat doporučení. Děkuji. Ano, děkuji. Děkuji i vám. Pan komisař Kalas je přítomen. Chcete ještě něco doplnit? Nikoliv. Takže nyní je zpravodaj Liberacky. Děkuji. <clears throat> Děkuji bardzo, panie przewodniczący. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych nejdříve chtěl požádat o to, abych mohl prohlásit, že má zpráva ještě nebude zakončena, protože v pátek odpoledne jsem byl ve Varšavě a mé letadlo odletělo v 9.30 večera. V text jsem dostal až odpoledne. Tedy odpoledne, když jsem již přiletěl do Bruselu, jsem se tímto textem mohl zabývat, ale neměl jsem bohužel příliš mnoho času a prosím o to, abyste eh, toto pochopili. Chtěl bych se vyjádřit také proto eh, stručně k celkovému rámci, ale potřeboval bych text ještě více prostudovat. Nejdříve několik poznámek. Nejdříve k pokroku. Pokroku, co se týče dodržování rozpočtové eh, disciplíny. Řečník je přerušen a upozorněn na to, že hovoříme o bodě 3. Ano, ve skutečnosti došlo k určitému pokroku, co se týče rozpočtové disciplíny celkově eh, v Evropské unii. Eh, to znamená, že co se týče řízení rozpočtu, zacházení s finančními prostředky, zde jsme eh, viděli určitá zlepšení, ale také co se týče rozpočtového plánu a čerpání rozpočtového plánu, ty se přibližují. Pan ředitel hovořil o pěti oblastech a Vypadá to tedy tak, že v konsolidované zprávě 2008 eh, vidíme i nadále určité problémy. Je zde určitá chybovost, která je problematická a samozřejmě také to, co bychom mohli nazvat jako kontrola eh, přesného čerpání rozpočtu. Mm, nyní ke strukturálním fondům. Regionální politika a politika soudržnosti. Toto jsou oblasti, kde máme eh, a budeme mít i nadále určité problémy. Nejdříve k chybovosti a poté také k prostředkům, které v předcházejících zprávách byly označeny za výdaje nesprávné, které musíme tedy získat zpátky do rozpočtu. Chápu velmi dobře obtíže komise. Tyto jsou dány tím, že vlády velmi často vše eh, vidí a pokládají za určitý příspěvek do rozpočtu na krizových letech. Však eh, rozpočtové příjmy chceme navýšit, kvóty jsou eh, tedy také zaúčtovány do rozpočtu. Dále je zde také tedy určitá síla komise, eh, která není dostatečná vůči členským státům. Komise je tedy dost eh, slabá, chtěla by prosazovat, chtěla by provádět, ale víme, že na straně rady existují určité konvergující stanoviska a zde myslíme na vyjádření eh, pana místopředsedy Kalase. Eh, myslím si, že toto bychom měli rázně podpořit. Jedna věc je důležitá. Měli bychom vyhodnotit to, jak důležitá je konsolidace, která zatím není dostačující. Právě zde však eh, by bylo vhodné znovu získat ony prostředky, které je eh, nutné stáhnout. Je to však eh, velmi vzdáleno eh, určitému ideálnímu řešení. Takže chybovost u externích opatření. Chybovost je mnohem nižší, a to chci říci velmi důrazně, že je mnohem nižší než v minulosti. Přesto však nedošlo ke srovnání toho, co se v minulosti již projevilo. Takže externí aktivity, to, co komise naplánovala, naznačuje, že e, situace je nebezpečná. Dochází k určitému pokroku, ale vidíme také, e, e, že zde jsou negativní netoaktiva a to se týká také výdajů na výzkum a vývoj. Zde jsou takové fondy jako Ajax, které jsou spojeny se zemědělstvím a viděli jsme zde značné zlepšení. A tak prosím o následující věc. Tyto poznámky jsou eh, jaksi prvotními poznámkami. Eh, zatím jsem nemohl připravit víc, eh, jelikož dokument mi byl předložen teprve nedávno a jinak já se tedy také připoje k tomu, co komise již řekla. Děkuji, paní Kresla. Děkuji, pane předsedo. Já bych je chtěla poděkovat za zprávu hlavního účetního a chtěla bych položit několik otázek, co se týče stažení neoprávněně vyplacených prostředků. Máme před sebou eh, ten problém, že schéma stažení těchto prostředků je velmi eh, rozdílné a když se podíváme na 106, tak eh, zde je určitý problém s čísly. Tento problém s čísly, že tedy máme různé údaje dle GD, eh, a to je problém, který jsme chtěli vyřešit. To jsme si řekli před několika lety, účetní dvůr k tomu byl ochoten. Proto se chci zeptat, jak eh, tyto snahy pokročily a kdy můžeme počítat s tím, že dostaneme jednoznačná čísla o částkách, které jsou ke stažení složení. Vy na to upozorňujete na straně 108. A proto se chci zeptat, kdy nalezneme čísla v těchto odstavcích, která nebudou rozporuplná. Dále částka, kterou je nutné stáhnout z pět. Já jsem tuto celkovou částku neviděla při tom rychlém pročítání, tak se chci zeptat, kolik bude staženost jednotlivých fondů a kolik procent to představuje. Víme například z OLAFu, že v agrárních fondech maximálně 20 fondů by mělo být staženo zpět. Když někdo dostane nesprávně prostředky, tak je procento toho, že tyto prostředky zůstanou eh, u příjemce eh, velmi vysoké. Byla bych velmi ráda, kdybychom tuto informaci mohli dostat, abychom věděli, jak vysoké je procento stažených prostředků v jednotlivých fondech. U strukturálních fondů se mi také nezdají dvě čísla, a tedy číslo 3,3 miliardy euro na straně 106 dole, které by bylo nutné opět stáhnout a 1,5 miliard na straně 107 dole. Možná, že byste eh, tento rozdíl v číslech, eh, který dle mého pochopení mohli vztáhnout na stejné období, eh, vysvětlit, jak vznikl tento rozdíl. Vždyť se to týká roku 2002 až 2006. Děkuji. Grazie. Děkuji vám, pan Ody. Děkuji vám, pane předsedo. A chci poděkovat panu Tavernovi za velice přesné prezentace. A pokud jde také o všechny přílohy, které jsou dány k závěrce, za to také chci poděkovat, protože je to velice zajímavé. Ehm, e, roční závěrka nebyla přeložena a já se ptám, zda by bylo možné alespoň v některých jazycích mít k dispozici tento dokument, aby bylo možné eh, to eh, lépe využít ze strany jak poslanců, tak občanů. Pokud je o formální stránku, tak zaujalo mě eh, velice dlouhé eh, období celého eh, procesu absolutoria. A kladu si otázku, zda v budoucnu bychom neměli vyvinout určité úsilí, abychom náš proces absolutoria mohli udělit během jednoho roku. A ptám se pana Taverna, zda podle jeho názoru by bylo možné mít ne až v polovině července závěrku, ale zda by nebylo možné o tři měsíce dříve dostat Eh, tyto, tuto závěrku. Ostatně tak to probíhá také ve velkých eh, podnicích, jejíž složitost z hlediska účetního je jistě neméně velká jako složitost eh, v EU. 31. prosince 2008 to byla doba, kdy probíhala finanční krize v, své intenzivní podobě. Tam se zda to mělo nějaký dopad na účty. A dále Eh, se ptám také eh, ve souvislosti s otázkami eh, položenému v loňském roce, pokud jde o negativní čisté aktivum. Odborná schůze, kterou jsme měli, přispěla k nějakým lepším přehledům o této věci. Když vidím konsolidovnou závěrku EU, kde je negativní čisté aktivum, nemám teď přesné číslo po ruce, ale myslím, že je to zhruba 50 miliard eur, tak um, když vidím, jaké to má dopady na pohledávky uh, z členských států, to nebylo totiž um, uh, zahrnuto do účetnictví. Um, do to účetnictví se zahrnují závazky vůči zaměstnancům, ale nikoli pohledávky ze strany členských států. Já nejsem žádný odborník na tuto věc, ale chci jenom říci, že mě nepřesvědčuje tento postup. Zdá se mi, že princip obezřetnosti eh, vůči členským státům, no, členští, členské státy jsou prostě solventní dlužníci a přitom se tady hovoří o tom či onom selhání ze strany členského státu. Já myslím, že zdravé řízení eh, věcí je aplikovat eh, finanční nařízení. Členské státy musí své závazky zaplatit. A pokud jde o těch, je zhruba 11 11 eh, srážek s eh, personálu, to si nenecháváme, to předáváme dál. Takže, pane předsedo, já myslím, že by bylo vhodné eh, studovat otázku vytvoření penzijního fondu, aby eh, tady členské státy zaplatili to, co musí tady 40 miliard eh, eur celkem, 4 miliardy za dva roky. A no, prostě já bych rád požádal, aby Evropská unie tyto sumy získala. Pokud je o Galileo, Tady, myslím, jsou dvě věci. Jednak je tady otázka účetního záznamu, pokud jde o význam náklady na vědecký výzkum. Ehm, to že očekáváme od určitého vynálezce, aby účetně eh, vyjádřil Galileo, to myslím, že tedy účetní vyjádření této věci, to by asi mohlo být nějak zohledněno. No, nakonec máme přílohu. A ještě poslední věc, pane předsedo. Evropská unie poskytla záruky Evropské investiční bance. Eh, poskytla záruky. Podle mě tyto, za tyto záruky není žádná odměna ne, nebo úrok, zúročení. Já jsem žádala, aby tady bylo zúročení. Ptám se, jak se tyto záruky projevují v účtech. Neměli bychom eh, ten produkt, který nám chybí, protože EIB eh, e nám neplatí úroky za tyto záruky. Zda by to nemělo být nějak zohledněno eh, v sumách zhruba 200 milionů eur eh, v tom, co poskytujeme do EIB. Děkuji. Honorable Andreasen. Děkuji, pan Andreasen. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu Tavarnové za prezentaci účtů a tak se zamýšlím nad tím, jak mohl ty účty podepsat, pokud nebyl zodpovědný za transakce z roku 2009. Kdo byl tedy zodpovědný za tyto transakce? Pokud se podíváme na závazky a pohledávky v těchto v této účetní závěrce, tak zde vidíme, že předfinancování se zde do velké míry navýšilo od předchozího roku. Předfinancování to jsou peníze, které šly z rozpočtu. A já se chci zeptat pana Taverna, jestli by mohl vysvětlit, proč došlo k nárůstu těchto prostředků. Rovněž také se chce zeptat, jestli jsou tato čísla úplně úplná. Jsou to čísla, která totiž přišla z jiného generálního ředitelství. Děkuji. Grazie. Do la parola al signor Děkuji. Pan Tavern z komise, prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, pokud je o to vracení peněz, tak já se tady odkazuji na eh, poznámku 6 eh, k účtům, která uvádí podrobně, možná až příliš podrobně, jak to vypadá s těmi sunami, sumami, kde bylo v roce 2008 rozhodnuto o tom, že by měly být vráceny. U strukturálních fondů tady musím říct, že se mnoho do účtů nedostane, protože, nebo do závěrky nedostane, protože podle nařízení rady tyto korekce provádějí členské státy a e, pak členské státy e, ty peníze e, alokují na jiné výdaje. Část tedy těchto sum je uvedena v příslušných poznámkách, ale nevrací se nebo neobjevuje se to v závěrce. Takže čísla, o kterých hovořila paní Gresslerová, což jsou čísla týkající se dvou velkých období, kde máme výdaje v rozpočtu. Tato čísla představují sumy, které byly vráceny, ale jsou předmětem finančních korekcí, o kterých nerozhodovala komise alespoň ve velké části. A to možná vysvětluje také takové určité zmatení, které eh, může vzniknout, když si čtete příslušné noty. Dále, eh, překlad eh, závěrky. Ano, bude to přeloženo již příští týden, to bude k dispozici, pane Ody. Eh, konkrétně do francouzštiny. Eh, konsolidovaná závěrka eh, je připravována v polovině července. Ptáte se, zda by to nebylo možné o tři měsíce dříve. Já bych řekl, že určitě bychom, to mohli, určitě bychom mohli dříve vést velice užitečnou diskusi o předběžných, předběžné závěrce, která je hotová 31. března. A to by, taková předběžná diskuse by vlastně umohla umožnila eh, věci proskoumat a pak následně vést již mnohem stručnější diskusy a také vám by to umožnilo mít eh, znalost a přehled daleko důkladnější o eh, závěrce, ale materiálně v březnu není možné závěrku mít hotovou. Chci připomenout, že každá instituce musí připravit svou předběžnou závěrku, my je poté předáme účetnímu dvoru, který je přeskoumá a pak teprve je vše definitivně schváleno. Další otázka. Měla finanční krize dopad na e, naše finance? Já odpovídám, že ano. Paní Andreasen, e, odpovídám také vám, pokud jde o předfinancování. Proč? Ve strukturálních fondech Eh, komunitární intervence jsou spolufinancovány, takže to znamená, že členské státy, případně regiony nebo soukromí partneři vždy část financování a někdy dokonce většinové financování vnášejí oni. Velmi často totiž financování ze strany EU je méně než 50 z toho vyplývá nutnost, aby členské státy mobilizovaly dost velké finanční prostředky. Zejména mm, museli členské státy mnoho peněz využít na boji proti finanční krizi. A to možná vysvětluje, alespoň částečně, proč došlo k velkému spoždění při vyvíjení projektů a došlo také k méně výdajům. Eh, takže to předfinancování roste, protože není spotřebováno. A to, co bylo dáno jako záloha, to je vlastně to předfinancování. To vysvětluje částečně tuto situaci. A v současné době předfinancování koncem roku 2008 bylo velmi vysoké, v roce 2009 se snížilo, takže eh, účetní závěrka za rok 2009 by měla být odlišná, ovšem teprve máme listopad. Negativní čisté aktivum, o tom jsme, pane Audi, velice dlouze diskutovali. Já prostě nemohu dělat nic jiného, než aplikovat mezinárodní normy eh, pro eh, veřejnoprávní sektor. Jinak by mě kritizoval váš výbor, kritizoval by mě účetní dvůr, kritizovali by mě orgán pro absol- udělení absolutoria. A to prostě není, není možné připustit. Já tedy naprosto respektuji pravidla. V tom ale není ta podstatná diskuse. Eh, tady vlastně můžeme říci, že to je vlastně taková účetní umluva. Není možné vzít eh, vzít eh, pohledávku z jedné doby nebo z jednoho účtu a použít ji jako závazek v jiném účtu. To platí pro mm, zemědělský fond, to platí také pro důchodové fondy. Nic to nemění na zárukách členských států. Já vím, že vám leží velmi na srdce otázka eh, penzijního fondu. Komise to velice podrobně zkoumala eh, při poslední novelizaci eh, statutu, ale musím říci, že tady narážíme na obrovské obtíže. Musíme si uvědomit, eh, že je také nutné dobře spravovat tento fond, vědět, jak investovat. A ve světle nedávných událostí na finančních trzích si nejsem jistý, zda máme opravdu všechny záruky, že toto by bylo řešení, které by z finančního hlediska bylo jistější než solidární financování 27 členských států států. Galileo. Tady jde vlastně o přenos eh, vlastnictví, kdy vznikne aktivum a ještě k převodu vlastnictví nedošlo, nebylo to ještě eh, podepsáno. Je to zatím v takové předběžné fázi. Objeví se to eh, v účetnictví roku 2009, ale nikoli u Galilea. U Galilea to bude až v roce 2010 nebo dokonce 2011. Pokud je o záruky EIB, to jsou sumy mimo bilanci, je to stránka 97 a je to 17 miliard. Ještě jednou opakuji, že tato informace je k dispozici, je zcela transparentní a tato informace podle pravidel je prostě v notách a nikoli v účtech. Paní Andersen se ptá, proč jsem já podepsal závěrku, když na tom pracoval pan Gray. Pan Gray podepsal 31. března předběžné účty a já poté jsem s ním dlouze o této otázce jednal, všechno jsem důkladně prostudoval a Mám záruku, že to všechno bylo zpracováno podle daných pravidel. Proto jsem podepsal definitivní závěrku po určitých drobných úpravách, které jsou obvyklé mezi předběžnou a definitivní fází. Já jsem už odpověděl na otázku zvýšených předfinancování. Důvod je, že prostě státům se předfinancování dává předem a ještě se nám to neobjevuje ve výsledovce. Proto tady máme tento obzvláště vysoký výsledek. Otázka, zda jsem spokojen s čísly. Přiměřeně. Přiměřeně jsem spokojen, protože dává věrný a pravdivý obraz o situaci. Proto jsem také toto podepsal a nemám důvod svůj podpis brát zpět. Grazie, onorevole Gres. Děkuji, paní Graslar, prosím. Ano, děkuji. Já bych chtěla položit eh, ještě jednou dvě otázky, protože se mi zdá, že jsem nedostala odpověď. Eh, otázka předfinancování. Tady víme ze zprávy účetního dvora, že platby eh, ve výši 11,8 miliard eh, byly eh, poskytovány a předfinancování bylo ve výši 11,7, což je obrovská částka. Účetní komise eh, také bojovala proti změně pravidel, aby předfinancování dosáhlo 100%. To by pak nebylo předfinancování, nýbrž platba před zahájením projektu. A já se domnívám, že problémy v následujících letech se nám tady znovu objeví. Čili to je to, na co jsem chtěla upozornit v souvislosti s předfinancováním. Eh, my se na to díváme velmi eh, pozorně, protože tady vidíme určitý problém eh, budoucnosti. Chtěli jsme na to upozornit a víme, že je nutné se k tomu vrátit a to velmi přesně. Dále ještě ke vrácení prostředí prostředků. Ještě jednou se chci zeptat, pan Tavern to jistě eh, si nevšiml, ale nové schéma vrácení prostředků jak je to daleko? Možná, že by někdo z účetního dvora se k tomu mohl vyjádřit a kdy budeme moci počítat s čísly, která nebudou rozporuplná. Dále ještě otázka určitého řádu a pořádku. To je pro nás klíčové. Nemůžeme akceptovat, že strukturální fondy budou vykazovat 10-11 nesprávně vydaných prostředků, které by měly být být vráceny. Je to otázka velmi důležitá a bylo by určitým pokrokem, kdybychom dostali statistické údaje eh, rozklíčované na jednotlivé členské státy, abychom věděli, kolik mělo být vráceno a kolik se skutečně eh, vráceno v tom sdíleném financování. Takže toto by pro nás bylo vhodné a prosím tedy o to, abyste se snažili eh, tyto statistické údaje vypracovat. To by nám pomohlo eh, postupovat mnohem cílevědoměji, než jak to bylo eh, doposud. Nemůžeme samozřejmě všechny eh, potrestat za to, že jeden nepracuje správně. Musíme proto vědět, kde ty problémy se objevují konkrétně. Takže schéma vrácení prostředků a dále otázka statistik rozdělených dle členských států a ten fenomén, o kterém jste hovořil, tedy ono posunutí prostředků v rámci fondů za jiným účelem, je také otázkou, která by nás zajímala. Děkuji, pan Ody. Jenom velice stručně, pokud je o záruky EIB, 17 miliard, to číslo, které uvadíte. Já jsem hovořil o ehm, spíše o zúročení za ty poskytnuté záruky, čili za 17 miliard by to mělo být 80 až 150 milionů, čili mm, já mám pocit, že tady dochází k určité ztrátě e, z hlediska těchto záruk. Jinak samozřejmě ty záruky jako takové mě e, žádný problém e, nespůsobují. Já se ptám, zda se nějak účetně zohledňuje tady tento, tento to absenci té úroku. Děkuji a pan Tavan, prosím. Děkuji, pane předsedo. Paní Greslerová, předfinancování, spolufinancování. Předfinancování to nemá vlastně dopad na míru eh, výdajů. Je to vlastně poskytnutí, předběžné poskytnutí určité finy, sumy. Spolufinancování to je zásada, která znamená, že prostě eh, příspěvek z komunitárních fondů jde jen do určité procentuální výše. Na jedné straně tady máme vlastně Eh, otázku využití financí, poskytnutí předem a na druhé straně je to otázka způsobilosti daných výdajů. Otázka míry 10 až 12 jakožto míra chyb, které, o které se hovoří v roce 2007 ve strukturálních fondech. Co to přesně znamená? Znamená to, že účetní dvůr konstatoval, že tady došlo k takovémuto procentu chyb u určitého vzorku výdajů strukturálních fondů v celé EU. Nikoli u jedné konkrétní země, nikoli u určitého počtu zemí je to prostě určitý vzorek, který je eh, vybrán podle statistických metod a je reprezentativní, ale neznamená to určitou reprezentativnost tohoto čísla eh, pro určitý členský stát. Eh, to ovšem není v závěrce, nýbrž ve statistikách, kde jsou údaje pro jednotlivé členské státy. Eh, samozřejmě nemůžeme si úplně srovnávat tyto statistické údaje s, se zprávou účetního dvoru, protože účetní dvůr zpracovává určitý vzorek, zatímco tyto statistiky jsou pro všechny EU. Já naprosto chápu, eh, proč hovoříte o důležitosti vrácení eh, těch peněz. A komise dá zprávu o tom, jak se pokročilo v této věci u strukturálních fondů. 28. října Eh, schválila komise zprávu, pak je tady na začátek eh, ledna plánována další zpráva a určitě budete mít možnost se k tomu všemu velmi podrobně vrátit, pokud jde o konkrétní výkon v jednotlivých členských státech z hlediska strukturálních fondů. Ovšem na úrovni komise eh, a evropských společenství nezaznamenáme do účtu jednotlivé sumy pro členské státy, nejbrž pro celou EU. Ano, já se tedy opravdu opravdu obávám, že tady u EIB, abych se vrátil k této otázce, EIB dáváme určitý dárek, protože nezúročujeme záruky, které postupujeme. Opět je to mm, výsledek předchozích eh, dohod. Ta mají právní ustanovení, která nemůžeme my, Evropská komise, ovlivnit. Děkuji. Grazie a lei, Já děkuji. András, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se vracím ještě k tomu předfinancování a poprosila bych, abyste se soustředili na to, že to představuje 45 všech aktiv a 33 celkového rozpočtu. Já nemohu akceptovat to, co říká pan Tavern o tom, že předfinancování nemá s tím nic společného a s výdaji to nijak nesouvisí. Jsou to výdaje, které se platí dopředu a musíme opravdu postupovat opatrně. Musíme prověřit všechny doklady, prověřit, že ty prostředky byly odpovídajícím způsobem vynaloženy. Ty prostředky jsou ohromné a vynakládají se v oblasti a v oblastech, kde soud kde účetní dvůr konstatoval nejvyšší počet chyb. Jsou to strukturální fondy a rozvoj venkova. A proto si myslím, že nemůžeme nějak opomenout tuto skutečnost a nemůžeme jen tak přejít konstatování, že to nemá dopad na výdaje. Děkuji. Paní Gracias, prosím. Ano, to je nevýhoda, když člověk eh, má čas, tak ho prostě napadají různé věci. Děkuji za tyto informace. Chtěl bych však ještě upozornit na to, že eh, pokud chceme postupovat eh, seriózně, tak jsme skutečně ubožáky a hovořím tady o sobě samotném, protože otázka toho, kde člověk najde příslušné číslo, je velmi obtížná obtížné. Například eh, Zpráva o strukturálním fondu je celá někde jinde. Já se mohu podívat pouze na výroční zprávu GD eh, Agri, kde máme počet chyb jednotlivých členských států. Musím propracovat 300 stránek a pokud se mi podaří nalézt jednu správnou stránku, tak si musím gratulovat. Ještě externí pomoc. Kde najdu tato čísla? Eh, výroční eh, se Zprávy eh, obsahují na tři tisíce stranek a každý, kdo se zabývá absolutoriem, toto ví. Eh, je mnoho informací skryto. Eh, to je pravděpodobně smysl celé činnosti. Vždy se někdo pokouší dát poslancům tolik papíru, aby se v tom nevyznali. Já bych však chtěla mít přehled o vrácených prostředcích a proto ještě jednou opakuji, na adresu Velké komise, aby nám pomohla a tyto informace nám předložila kompaktně pro jednotlivé fondy, tak jak to potřebujeme, rozklíčováno na jednotlivé členské státy, abychom viděli, kde ten problém vlastně vzniká. A pana Liberackého prosím, aby toto uvedl ve své zprávě. Jinak totiž nebudeme moci pokročit v naší činnosti a nebudeme moci prokázat, že Evropská eh, unie má správné účetnictví a že je vše řádně čerpáno a prováděno. Eh, prosím, pochopte mě, já nejsem moc šťastná s eh, tou odpovědí. Když je člověk velmi pilný, tak se mu nemůže podařit prostudovat všechny eh, dokumenty. A prosím tedy o to, aby jednotlivá čísla za jednotlivé fondy byla předkládána jaksi souhrně. Eh, bylo by tedy nezbytné nalézt všechny tyto informace v jednom dokumentu. Víme, že i účetní dvůr má stejný problém. Děkuji. Pan Liberacky. Děkuji, bardzo. Zgodně s przewidywaniami najwięcej naše emocji. Děkuji, pane předsedo. Jak jsem čekal, Fond soudržnosti a strukturální fondy jsou tou nejdůležitější tématikou tohoto jednání. Já bych poprosil komisi, aby zvážila následující požadavky. Na jedné straně máme zde určité zjednodušení, pokud jde o předfinancování projektů. Došlo také ke zjednodušení v oblasti rozhodování. A vlády jednotlivých států mají více odpovědností než v minulosti. A ano, platí, že členské státy používají to, co pochází právě z výsledku toho zjednodušení. To jsou rozpočtové příjmy, které snižují rozpočtové schodky. Jinak by totiž došlo k určitým přebytkům. Nicméně my rovněž také víme, že vzhledem k určitým omezením v rozpočtu některé členské státy nevyužívají vlastních příspěvků. To znamená, že nakonec tyto prostředky nejsou využity příjemcem. To jsou peníze, které se podrží a tyto prostředky mohou narůstat. A my jsme s tímto měli určité potíže a já bych se rád připojil k tomu, co už zde v minulosti zaznělo. Pan Kalas, chtěl bych se vás zeptat, Neměli bychom se držet toho, co říkala paní Gressler? Neměli bychom vycházet z té analýzy, podle níž budeme schopni tyto prostředky stáhnout zpět, to znamená, může dojít k navrácení těchto prostředků. Já se domnívám, že je na čase, abychom tyto prostředky dostali zpět a tak prosím, abyste se vyjádřil. Děkuji. Děkuji. Pan Tavan, prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Výše předfinancování, ta se vysvětlí snadno. Jsme na začátku nového legislativního období 2007 až 2013. Jde o druhý rok 2008, druhý rok velmi dlouhého období a je tedy naprosto přirozené, že při ukončení tohoto období eh, bilance ukazuje vysoké předfinancování u strukturálních politik, které normálně běží v celém období 2007 až 2013. Plnění tohoto projektu je dlouhé, to je fakt. My pak platíme někdy až 10 let potom, co začalo určité období, ještě určité zůstatky projektu 2000 eh, až 2006 je období, které ještě není zcela ukončeno z hlediska plateb. Ještě dnes eh, účetní důr, který bude za chvíli hovořit, Eh, zkoumala vzorek eh, plateb, které se ještě týkají období 2000 až 2006. Musíme si uvědomit, že je tady určitý časový odstup, který je dost dlouhý eh, v oblasti strukturálních fondů mezi politickým rozhodnutím, stanovením závazků, mm, realizace a pak následná kontrola, která samozřejmě proběhne až po realizaci konec roku 2008, to je ještě příliš eh, brzy na to, abychom mohli posuzovat ještě eh, oblast strukturálních fondů v oblasti 2007 až 2013. Takže paní Gresslerová, já se zavazuji, že vám dám čísla, která potřebujete, která hledáte, my je vyhledáme a já vám je předám. Pan Liberacký. Eh, vlády nespolufinancují, vlády mají problém eh, najít peníze na spolufinancování. Znamená to určitou hrozbu? Znamená to, že předfinancování nebude vráceno? No, to dnes nemůžeme říci. Nic nám neumožňuje eh, toto říci, když 31. prosince 2008 byla vytvořena závěrka. Jde o prostě Striktní aplikaci pravidel a provádění projektů bude sledováno velice podrobně. Jistě víte, že účetní dvůr věnuje prioritní eh, pozornost této kontrole a to samozřejmě na základě základních aktů rozhodnutí rady, které která počítají s tím, že členské státy mohou realokovat eh, finanční prostředky, které byly původně učiny na jiný projekt, který není uspokojivý, a oni to mohou realokovat. Tyto sumy, které jsou vráceny, nejsou vráceny komisi. Je tady celý soubor opatření v řízení na úrovni členských států, tak jak s ním počítají základní právní předpisy a to komise nemůže eh, nějak eh, ovlivnit. Nemůže to neuposlechnout. Přesně včas. A nyní bych srdečně přivítal pana Caldeira, předsedu účetního dvora. Jak jsem už říkal, pan Buzek požadoval, abychom to trochu odsunuli kvůli jejich schůzce, abychom si vyčlenili čas na prohlášení pana Kaldejry, abychom dali i prostor panu komisaři a následně také panu zpravodaji a potom měli ještě čas na otázky. Ještě než uvedu pana Kaldejru, tak prosím dovolte mi oznámit, že v pátek jsem obdržel práci účetního dvora, je to zpráva za účetní rok 2008 která byla schválena. Já jsem si ji přečetl a rád bych poblahopřál účetnímu dvoru za vynikající práci, kterou odvedl na zpracování této zprávy. My jsme rozhodně poskytli odpovídající podklady k tomu, aby proces zpracování fungoval efektivně. Vidíme v té analýze určité kritické prvky. Je tam podrobná analýza různých oblastí výdajů, energetika, doprava, zemědělství, strukturální fondy, fondy členských států, fondy třetích států, humanitární pomoc a tak dále. Já si myslím, že zde byla opravdu odvedena vynikající práce ze strany rozpočtového výboru. A i v budoucnu budou tyto zprávy poskytovat takovéto kritické analýzy. A já bych opět rád poukázal na důležitost toho, aby účetní dvůr mohl působit v rámci své nezávislosti, což je naprosto zásadní pro naše občany. Naše občané účetní závěrky a způsoby nakládání těchto prostředků sledují velmi pečlivě. Sledují to i členské státy. Děkuji. Pane Kaldejro, máte slovo. Děkuji. Děkuji za představení a za vřelá slova na úvod. Vážený pane předsedo, vážení členové, dámy a pánové, je mi ctí, že zde mohu představit účetní závěrku účetního dvora k rozpočtu za rok 2008 k Evropskému fondu rozvoje. Je to po druhé, co mohu formálně předstoupit před výborem. Je to po druhé po volbách. A proto bych rád využil této příležitosti a poblahopřál vám všem za zvolení a vám, pane předsedo, blahopřeji ke zvolení předsedou. Je to výroční zpráva, která, jak víte, byla vypracována v kontextu toho, že se opravdu liší od předchozích let. Rok 2008 je významný v tom, že začala finanční krize, což mělo výrazný dopad na fungování jak členských států, tak i rozpočtu společenství. A zpráva v tomto kontextu je o to víc důležitá. Je to připomnění toho, že zde existují průběžné problémy s finančním řízením, je potřeba řešit problémy a výzvy, které přetrvávají. A já se vrátím k tomuto širšímu tématu později v průběhu mého projevu, poté co vám představím klíčové výstupy z naší zprávy. Máme zde čtyři hlavní poznatky, které z toho vyplývají. Jednak Evropské, Evropská účetní závěrka je spolehlivým podkladem za druhý rok. Úroveň nedostatků se snižuje za poslední roky, hlavně proto, že došlo ke zlepšení řízení prostředků. Nicméně v některých oblastech jsou ty nedostatky zjištěné u určitých pladeb stále ještě znepokojivé. Za třetí, další poznatek. účetní dvůr dospěl k tomu, že tato zjištění jsou, uh, jsou uh, spolehlivá. A nyní mi dovolte vysvětlit jednotlivé naše poznatky. Jednak spolehlivost účetní závěrky. Eh, již druhým rokem účetní dvůr vydává výrok bez výhrad dospěl k závěru, že účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje finanční situaci evropských společenství k 31. prosinci 2008 a výsledky operací a peněžní toky za daný rok. To neznamená, že účty jsou dokonalé nebo že systémy, již jsou výstupem, nikdy neprodukují žádné chyby. Účetní dvor naopak zdůrazňuje, že v účetních systémech existuje řada nedostatků, které ohrožují kvalitu finančních informací. Ačkoliv v údajích vykázaných v v konečné účetní závěrce za rok 2008 nevedly tyto nedostatky k žádným významným chybám, měla by komise přesto věnovat náležitou pozornost řešení problémů, které účetní dvůr zjistil. Pokud je o legalitu a správnost uskutečněných operací, druhé klíčové sdělení výroční zprávy je toto. Míra nesprávností se v uplynulých letech celkově snížila, zejména díky zlepšení v řízení rozpočtu. Nicméně v některých oblastech je i nadále vysoká. Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2008 soud eh, účetní dvůr vydává výrok bez výhrad k příjmům a závazkům. Stav u pladeb je však i nadále různorodý, i když meziročně došlo k určitým změnám. Účetní dvůr vydává výrok bez výhrad k výdajům na vzdělávání a občanství a na správní a jiné výdaje. Účetní dvůr odhaduje, že míra chyb v těchto oblastech se pohybuje pod dvěma procenty. U vzdělávání občanství je příčinou především velký podíl záloh v roce 2008, na něž se vztahuje jen málo podmínek a které proto obsahují relativně méně chyb než průběžné a konečné platby. Systémy v této oblasti však byly znovu posouzeny jako pouze částečně účelné. Naopak u systému správních výdajů bylo stejně jako v předchozích letech zjištěno, že jsou zavedeny v souladu s požadavky finančního nařízení. Pro zemědělství a přírodní zdroje vydává poprvé výrok s výhradou s tím, že s výjemkou rozvoje venkova byly příslušné platby ve všech významných ohledech legální a správné. Účetní dvůr vůbec poprvé odhaduje, že celková míra chyb u této skupiny politik se pohybuje pod dvěma procenty, což oproti předchozím letům představuje pokles. Avšak odhadovaná míra chyb u té části videu, která se týká rozvoje venkova, i nadále přesahuje 2%, i když je menší než v předchozích letech. Nedostatky v systémech dohledu a kontroly pro rozvoj venkova podstatnou měrou přispěly k tomu, že účetní dvůr posoudil systémy související s touto oblastí celkově jako pouze částečně účelné. A to nazvali skutečnosti, že shledal, že systém je při omezování rizika nesprávných údajů, výdajů účelný. Účetní dvůr rovněž vydává výrok s výhradou ke skupině politik hospodářské a finanční věci kvůli míře chyb zjištěné u operací, které se týkají šestého rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj. U skupin politik soudržnost, výzkum, energie a doprava, vnější pomoc, rozvoj a rozšíření vydává účetní dvůr opět záporný výrok s tím, že tyto skupiny jsou významně, i když v různé míře, zatíženy chybami. Soudržnost. Druhá nejrozsáhlejší skupina politik představuje téměř třetinu rozpočtu a je i nadále oblasti, která obsahuje nejvíce chyb. Účetní dvůr odhaduje, že nejméně 11 z celkové částky uhrazených nákladů proplaceno být nemělo. Podobně jako v předchozích letech se chyby, které účetní dvůr zjistil, týkají průběžných a konečných pládeb na projekty soudržnosti v období 2000 až 2006. Větší část odhadované míry chyb se týká chyb ve způsobilosti. Například došlo k tomu, že projekty nesplnily konkrétní podmínky financování a závažných případů nedodržování pravidel pro zadávání zakázek. Komise minulosti reagovala tvrzením, že mechanismy pro opravy a zpětné získávání prostředků mohou zmírňovat dopady chyb, které účetní dvůr zjistí v době platby. Avšak komise toto nemůže prokázat, protože nemá úplné a spolehlivé informace o finančních opravách od všech členských států a protože na měření dopadu probíhajících akcí na posílení dozorčí role komise v rámci sdíleného řízení strukturálních akcí je zatím příliš brzy. Účetní dvůr dále zjistil případy nespůsobilých výdajů, které členské státy nahradily novými výdaji, jež byly rovněž nespůsobilé z důvodu nenáležitých kontrol ex ante. Ve zprávě se uvádí případ, kdy řídící orgán nahradil projekt EFRR, který komise odmítla jiným projektem s deklarovanými výdaji ve výši 5,7 milionů euro jež byly rovněž nespůsobilé, neboť bylo známo, že projekt nemůže dosáhnout svých cílů. Za rok 2007 až 2013 v oblasti soudržnosti téměř všechny platby mají podobu záloh a stahuje se na ně relativně málo podmínek. Zatím tedy je příliš brzy na to, abychom byli schopni posoudit, zda změny pravidel nebo systému dohledu a kontroly pro období 2007 až 2013 měly na snížení míry chyb u průběžných a konečných pládeb pozitivní dopad. Účetní dvůr však s jistými obavami zaznamenal spoždění při schvalování podpisů systému, prohlášení o schodě a strategii auditu členských států, neboť tato spoždění zpomalila plnění rozpočtu a mohou zvýšit riziko chyb v počáteční fázi. Koncem roku 2008 38 bylo předloženo ze strany členských států pozdě. Pokud jde o výzkum energie a dopravu, účetní dvůr dospěl k závěru, že ačkoliv tato skupina politik i nadále obsahuje významnou míru chyb, nápravná opatření přijatá komisí pomohla tuto míru chyb snížit. Podobně jako v předchozích letech se zjištěné chyby týkaly především proplácení nespůsobilých osobních a nepřímých výdajů na výzkumné projekty šestého rámcového programu. Jedním z důvodů vzniku chyb je složitý právní rámec s velkým množstvím kritérií způsobilosti, včetně požadavku prokazovat, že se jedná o skutečné a způsobilé náklady, které jsou pro provedení projektu nutné. Účetní dvůr dospěl k závěru, že zavedené kontrolní systémy jsou pouze částečně účelné. Například k výkazům nákladů předkládaným příjemci k proplacení nutno překládat osvědčení o auditu vydané nezávislým auditorem. Téměř v polovině případů však, kdy účet Dvů, účetní dvůr zjistil ve výkazech nákladů chyby, však byla původně vydána osvědčení o auditu s výrokem bez výhrad. Dále navzdory zvýšenému rozsahu pokrytí audity ex post komisí bylo do konce roku 2008 zahájeno zpětné získávání prostředků jen u několika případů a dosud nebyly uloženy žádné sankce. Pokud jde o politiku pol- u skupinu politik vnější pomoc rozvoje rozšíření účetní dvůr dospěl k závěru, že platby v této skupině politik jsou ve významné míře zatíženy chybami. Podobně jako v předchozích letech zjistil účetní dvůr případy nespůsobilých výdajů, neexistující podkladovou dokumentace a nesrovnalosti v zadávacích řízení. Systémy provozované příslušnými generálními ředitelstvími jsou i nadále pouze částečně účelné, i když z různých důvodů. byly zjištěny nedostatky na úrovni prováděcích organizací a delegace spíše než v ústředí, a to u vnější pomoci a rozvojové pomoci které se rovněž financují z Evropského rozvojového fondu. V ostatních oblastech se zjištěné nedostatky týkaly především aspektů kontroly ex post a interního auditu. Celkově se míra nesprávností zejména díky lepšímu rozpočtovému řízení snižuje, právní rámec však zůstává složitý a u některých kontrolních systémů přetrvávají problémy. Dámy a pánové, pane předsedo, otázkou je, jak míru nesprávných pladeb nadále snižovat. Odpověď účetního dvora má dvě části dále zdokonalovat účelnost systému dohledu a kontroly a tam, kde je to možné, zjednodušovat pravidla a právní předpisy. To mě přivádí ke třetímu hlavnímu sdělení letošní výroční zprávy, která se týká zlepšování účelnosti systémů dohledu a kontroly. Doporučení účetního dvora z předchozích let k tomu, jak zdokonalovat systémy, jsou i nadále platná musí být chápána jako součást probíhajícího procesu s tím, že určitou dobu potrvá, než budou moci být příslušná opatření považována za účelná. Prioritou by mělo být řešení konkrétních nedostatků, na něž účetní dvůr narazil v oblastech, kde bylo zjištěno nejvíce problémů, z nich mnohé jsem zde nastínil, zejména s ohledem na blížící se uzavření programového období 2000 až 2006 by měla být věnována pozornost dalšímu zdokonalování mechanismu, jež účelem je opravat chyby prostřednictvím finančních oprav a zpětného získávání prostředků. Přeznačný pokrok při zdokonalování dohledu nad výdaji EU němuž došlo v uplynulých letech, by však komise mohla dělat více. Účetní dvůr doporučuje, aby komise i nadále vyvíjela úsilí směřící k tomu, že bude schopna zajistit a prokázat účelnost systému dohledu a kontroly svých generálních ředitelství. Je zde i nadále prostor pro zlepšení jednotnosti posuzování systému dohledu a kontroly ve výročních zprávách a činnosti a v prohlášeních a jejich lepší reflexy v podobě vyslovaných výhrad i ve zlepšování kvality dostupných informací o finančních opravách a zpětném získávání prostředků. Komise by měla dále usilovat o získání jistoty z ročních snutí a prohlášení ex ante všech členských států i z dobrovolných iniciativ nejvyšších kontrolních institucí či některých členských států v podobě národních prohlášení. Komise musí rovněž pokračovat monitorování dopadu opatření v akčním plánu na vytvoření integrovaného rámce vnitřní kontroly na míru chyb finanční opravy a zpětné získávání prostředků, aby bylo zajištěno, že podniknuté kroky povedou k větší účelnosti systému dohledu a kontroly. Komise by měla dokončit svou studii nákladů a přínosů kontroly pro různé oblasti politik. Tak bude možné určit, kde mohlo být se stávajícími výdaji na kontrolu dosaženo více a budou zjištěny případy, kde vhodná rovnováha mezi náklady a přínosy kontrol není možná a bylo by tudíž vhodné zvážit revizi příslušných programů nebo režimů. V kontextu těchto revizí by legislativní orgány a komise měly zvážit, jak znovu definovat kontrolní systémy z hlediska jejich výstupů spíše než vstupů. Jinak řečeno, místo určování počtu kontrol, jež je třeba provést, by mělo být cílem stanovení míry zbytkového rizika nesprávností, jehož má systém dosáhnout, to znamená přijatelné riziko chyb. Snižování míry nesprávnosti, jehož lze dosáhnout zlepšováním účelnosti systému dohledu a kontroly, má ale své hranice. To mě převádí k poslednímu hlavnímu sdělení výroční zprávy, totiž k pokračující potřebě zjednodušování. V mnoha oblastech, kde účetní dvůr opakovaně vykazuje vysokou míru chyb, jsou tyto chyby důsledkem příliš složitých pravidel a právních předpisů. Zjednodušení tedy i nadále zůstává prioritou. Jak účetní dvůr zdůrazňuje ve svém prohlášení o věrohodnosti, oblasti, v níž účetní dvůr zjišťuje příliš vysokou míru chyb, jsou oblasti, u níž existuje složité nebo nejasné zázemí právních požadavků, jako například pravidla způsobilosti. To znamená, že prioritou je zjednodušení v těchto oblastech. Jak účetní dvůr v minulosti často zdůrazňoval dobře koncipovaná pravidla a právní předpisy, které lze jednoznačně interpretovat a snadno uplatňovat, snižují riziko vzniku chyb a umožňují zeštílené a z hlediska nákladů účelné kontrolní mechanismy. Příkladem vážného úsilí o zjednodušení výdajových režimů je zemědělství, které účetní dvůr označil za hlavní oblast zlepšení. Při zjednodušování je však třeba postupovat obezřetně. Pravidla, jimiž se řídí výdaje finančních prostředků, jsou hlavním nástrojem cílení výdajů na splnění cílu politiky. Přes zjednodušování pravidel způsobilosti je tedy třeba postupovat obezřetně, aby nebylo zacílení výdajů oslabeno. Obezřetně třeba postupovat i proto, aby zjednodušení platebních podmínek jehož cílem je primárně znížit administrativní zátěž, náklady příjemců či spoždění ve využití prostředků nevedlo k nezamýšlenému zvýšení rizika provedení nesprávné platby. Například prosté uvolnění podmínek pro platbu záloh a zvýšení podílu prostředků vyplácených tímto způsobem může zvýšit riziko zneužití prostředků, pokud nejsou příslušné systémy dohledu a kontroly účelné. Pane předsedo, dámy a pánové, přenesl jsem vám hlavní sdělení výroční zprávy účetního dvora o plnění rozpočtu na rok 2008. Výroční zpráva je samozřejmě hlavním produktem práce účetního dvora. Ovšem, jak víte, není to zpráva jediná. Tento týden účetní dvůr rovněž zveřejní specifické výroční zprávy agentur Evropské unie a dalších subjektů. Dále od posledního udělení absolutoria vydal účetní dvůr 15 zvláštních zpráv na různá témata. Od potravinové pomoci pro nejchudší osoby až po zprávu pokladny v komise. Tyto zprávy zdůrazňují výzvy v oblasti zlepšování finančního řízení Evropské unie, které jsou nad rámec cíle dalšího snižování míry nesprávných pládeb v rozpočtu a poukazují na problémy související s širšími aspekty koncipování politik. Uvedu dva příklady z nedávné doby. Zvláštní zpráva účetního dvora o nástrojích pro řízení trhu s mlékem a mléčnými výrobky uvádí příklad, jak nástroje politiky někdy nedostačují na dosažení stanovených širokých a poněkud protichůdných cílů politiky. Zpráva o sítích excelence a integrovaných projektech politiky společenství v oblasti výzkumu zase uvádí problémy, které vznikají, když Výdajový program nemá jasnou logiku intervence či ukazatele výkonnosti. je třeba, aby komise při přípravě návrhu revize finančního nařízení nového finančního rámce a revidovaného rozpočtu věnovala sdělením, která účetní dvůr uvádí ve svých výročních a zvláštních zprávách náležitou pozornost. Účetní dvůr má v úmyslu vydat k tomuto účelu veřejný dokument, který se ne hlavní sdělení v nedávné době vydaných zpráv, jakožto další příspěvek, který komisi a parlamentu bude nápomocný v jejich úsilí při zlepšování finančního řízení Evropské unie. V tomto dokumentu bude uvedeno, kde účetní dvůr zjistil nejvíce prostoru pro další omezování nesprávností a zlepšování finančního řízení. Z Lisabonské smlouvy rovněž vyplývají změny ve fungování Evropské unie, které budou mít dopad na role a povinnosti komise a parlamentu související s řízením finančních prostředků Evropské unie a dohledem nad nimi. Tyto změny budou mít důležitý dopad i na práci účetního dvora. Měly by posílit povinnost odpovídat se a průhlednost a tím přispět k budování důvěry občanů Evropské unie v její instituce. Vážený pane předsedo, ctění členové, tato chvíle je pro Evropskou unii důležitým momentem obnovy a skvělou příležitostí k reformě. Z nedávných evropských voleb vzešel nový parlament a s novým předsedou. Po obnově mandátu pana Barosa jako předseda Evropské komise bude rovněž jmenována nová komise. V době obnovy reformy je však třeba mít na paměti poučení z minulosti. Věřím, že účetní dvůr hraje velmi podstatnou roli v tom smyslu, že vydává zprávy a stanoviska, které nejen poukazují na stávající problémy, ale rovněž uvádí doporučení, jak budoucnu využívání finančních prostředků zlepšit. Účetní dvůr se proto těší na pokračování spolupráce se svými partnerskými orgány a institucemi s cílem maximálně využít dnešní příležitostí k dalšímu zlepšování finančního řízení Evropské unie. Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za komplexní zprávu, kterou se přednesla. Já se domnívám, že tato zpráva naprosto skvěle schrnuje veškerou odvedenou práci vašeho úřadu. Ještě než dám slovo panu komisaři, tak bych rád poukázal na několik důležitých aspektů, které jsou podle mého důležité. Je to něco, co může zvážit i komise při svém projednávání této věci. Myslím si, že je velmi dobré, že zde vidíme, že bude docházet k dalšímu zjednodušování právního rámce. Pravidla jsou vždycky účelnější, pokud jsou jednoduchá, pokud jsou jasná, přísná a jednoduchá. Vždycky to zlepšuje účelnost a efektivitu celé věci. Další klíčová věc, která podle mého je důležitá a zase se těším na to, že si vyslechneme, co si o tom myslí komise, to je potřeba sledování, monitorování a kontrol. Nejen na úrovni členských států, ale i na úrovni komise. To je role dohledu. Zavedení těchto mechanismů a kontrol je velmi důležité na obou úrovních. Ještě k těm negativním bodům. U některých citlivých oblastí, jako třeba několikaleté strukturální fondy. Je to stále ještě problematické. A potom ještě to, co jste říkal dnes, a to je nesoulad s pravidly o zadávání veřejných zakázek. To jsou oblasti, kde by komise měla postupovat velmi obezřetně. To jsou totiž často prostředky, kde dochází k velkým nedostatkům a nesprávnostem, jak už konstatoval účetní dvůr. A mohou tam být i závažnější případy, jako případy podvodných jednání a další vážná porušení. Prosím, pane komisaře, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, pane předsedo Caldeiro, vážení členové, dámy a pánové. Tohle je poslední zpráva, kterou předkládá komise pana Barosa a musím vyjádřit spokojenost tím, že je to zatím nejlepší zpráva. Účetní dvůr nalezl eh, nedostatky a zjištění, které konstruktivně schrnul. Byl to proces dialogu, který se předtím, než tato zpráva byla vypracována, odehrával. Já bych rád poděkoval panu Kaldejrovi a účetnímu dvoru a myslím to úplně upřímně, nejen formálně za provedenou práci. Je to nejlepší zpráva, která zatím byla zpracována a to z několika pohledů. Tento graf ukazuje, jak se to vyvíjelo od roku 1994. To nakonec bylo uvedeno i v prezentaci pana Caldeiry. Jak vidíte, situace se začala opravdu výrazně zlepšovat od roku 2004. Červeně zde vidíme ty sloupečky, které jsou najednou jenom poloviční. Poprvé tady vidíme jednotlivé skupiny zemědělství, občanství. To najednou vidíme jako zelené, stejně jako oblast výzkumu. Těch 30% to je oblast soudržnosti, to je jedna oblast, kde stále ještě účetní dvůr nekonstatoval výrazné zlepšení, ale předpokládáme, že k tomuto zlepšení dojde. Systémy, které byly zavedeny na programovací období 2007 až 2013, eh, se teprve ukáží jako, zle, jako účelné. A já mohu jen konstatovat, že ta zpráva, kterou Účetní dvůr vydal k roku 2008 je opravdu nejlepší, ale stále ještě je toho před námi hodně. Komise se těší na to, že budeme řešit nápravná opatření, která můžeme zavést a rovněž také budeme spolupracovat s panem Liberackým se zpravodajem tohoto výboru na zlepšování Vyslechli jsme si tedy ty poznámky, máme před sebou proces udělení absolutoria. Moji kolegové se už připravují na toto jednání o udělení absolutoria. Budou se řešit strukturální fondy, to se předpokládá v druhé polovině prosince. A já zde budu zasedat ještě také v lednu, 26. ledna Proces eh, udělení absolutoria už byl zmíněn i dnes v průběhu prezentace a budeme řešit, jak ještě posílit a zlepšit kontrolní mechanismy a mechanismy dohledu. Ještě několik poznámek k tomu, co říkal pan předseda. Zásadní otázka zde spočívá ve sdíleném řízení. To je otázka, na kterou se musíme dívat z několika pohledů. Z pohledu poskytování informací, z pohledu odpovědnosti, z pohledu navracení prostředků a tak dále. A já musím jasně říci, že od počátku, to znamená za těch posledních pět let, se ukazuje neustále zlepšování a neustále neustále posilování spolupráce mezi orgány Evropské unie a členskými státy. Máme k tomu jasné příklady. Poskytování informací opravdu funguje lépe. na začátku komise neustále poukazovala na ty rozdíly v poskytovaných informacích a nyní vidíme, že došlo i k zavedení postihu pozastavení pladeb, což je citlivá záležitost. Některé to příliš nepotěšilo a ta odezva nebyla až tak dobrá. Někteří členové komise a některé členské státy se k tomu nevyjádřili příliš eh, pochvalně. Je to ale nepřetržitý proces, který probíhá a já bych rád poukázal na to, že vždycky to byl důsledek vynikající spolupráce mezi komisí a rozpočtovým výborem. Vždycky tam byla podpora Evropského parlamentu a tlak ze strany Evropského parlamentu, což pomáhalo tomu, aby ta výroční schnutí byla zavedena a aby se zkušenosti s finančními prohlášeními eh, posouvaly dále. A my doufáme, že to povede k jasným výsledkům. Dnes zde byla řeč o tom, co vypracoval účetní dvůr s tím, že práce komise bude podrobněji diskutována až na těch jednáních o udělení absolutoria. A v té chvíli se nám také dostane dalších odpovědí z vaší strany. Děkuji. Děkuji, pane komisaři Kalase. Není pochyb o tom, a to se eh, již projevilo i dříve z jednotlivých analýz, že dochází k podstatnému zlepšení ve snahách komise. Já se domnívám, že je důležité zde dosáhnout správné rovnováhy mezi efektivitou výsledků v rámci veřejného financování a určitými formálními pravidly, která jsou zapotřebí. V některých případech však byrokracie byla příliš silná a možná, že i ohrožila výsledek. A ještě vidíme zcela jasně jeden bod zprávy a sice, že existuje rozdíl mezi jednotlivými členskými státy Unie. Existují takové státy, které dodržují všechna pravidla, všechny pokyny a téměř vždy a e, jsou jiné členské státy, které se dostávají vždy Vlastně do té červené oblasti. Takže tady bychom se měli snažit o určité vyrovnání a e, dodržet pravidla e, všech. Pan Liberacký zpravodaj má před sebou skutečně obrovský úkol. Děkuji, pane předsedo. Já bych e, chtěla poděkovat panu komisaři Kalasovi. Již několik let mám to potěšení slyšet vaše zprávy a dnešní úvahy a informace naznačují, že jsem opět potěšen. Zprávy se skutečně zlepšují, také provádění se zlepšuje z roku na rok a prostředky Evropské unie se vydávají stále e, v lepším řízení a s lepší kontrolou. Toto jsou e, závěry také z e, výroční zprávy Evropského účetního dvora, tak jak to také prezentoval prezident EUD. Tato zpráva, kterou podporujeme, je velmi cená. Tento trend dosahovat dalšího zlepšení je však také poněkud stížen tím, že eh, se eh, objevují neustále potíže ve třech oblastech. Jsou to tři oblasti, ve kterých eh, Eh, tato tendence, kterou můžeme nazvat eh, obecnou, eh, je zhoršena. Je to otázka strukturálních fondů, otázka vnějších aktivit Evropské unie a dále také otázka kritérií a obtíží komise členských států a rady v určité souhře. Chtěl bych eh, vaši pozornost eh, nyní soustředit na grafické znázornění na straně 136 zprávy. To jsou eh, ty jednotlivé a rozdílné zprávy členských států v jednotlivých prvcích. A také otázka korektur. Vidím deset obtíží, kde odhad není dostačující, a nebo pouze dostačující, takže eh, je to vlastně dohromady 16 oblastí, ale celkem eh, nemáme tedy výhrady jako takové k fungování. Toto grafické znázornění velmi dobře znázorňuje Eh, situaci. Pak je zde otázka eh, chyb a chybovosti, eh, tedy chyb, které jsou dále předávány OLAFu. Dále také vidíme určitou koncentraci rozporů v jednotlivých oblastech a v těchto oblastech je tedy vhodné se na ně soustředit. K fondům soudržnosti bych chtěl říci, že eh, co se týče chybovosti, jsou informace eh, nesprávné. Je zde 21%, čili výsledek je stejný jako před dvěma lety a ještě před rokem jsme velmi dlouho diskutovali v rámci tohoto výboru rozpočtové kontroly, zda můžeme udělit absolutorium eh, vzhledem k této části výsledku. Tenkrát nás zachránil měl desetibodový program, který byl sestaven. Čili chyby v letech 2000-2006 jsou eh, korigovány, ale o tom se hovoří málo ve zprávě. Dále chyby z roku 2007, jak budou korigovány, odpověď byla, nevíme, jak toto můžeme opravit. Další otázka, jak můžeme eh, tuto chybovost z roku 2008 minimalizovat? Minimalizace chyb z roku 2008 neexistuje. Je zde tedy určitá výše nesrovnalostí a tady je právě to dilema, ve kterém se pohybujeme, eh, také v souvislosti s kompetencemi a s rozdělenými rolemi a s ohledem na diskuzi ve výboru a v celých institucích je nutné toto zvážit. Pan Caldeira upozornil na některé záležitosti, jako je nedodržení požadavků projektů, nepravidelnost, nesprávnost v provádění a postoj členských států. Čili eh, v letech 2000 až 2006 eh, jsme měli určitou situaci, projekty probíhají, eh, postupně končí v roce 2007 a 2008. A já bych chtěl tedy upozornit na to, že dnes téměř 40 lhůt již uběhlo. Přitom se však ještě nestalo příliš mnoho, co se týče postoje příjemců podpor. A pokud chceme naši roli splnit, tak si musíme uvědomit tu skutečnost, že se lecos může stát a že i dnes jsme svědky určitého vývoje, že dochází tedy k určité kumulaci chyb. Členské státy chtěly určité předfinancování eh, také eh, do roku 2013 a eh, to byl výsledek určitého rozpočtového tlaku ehm, na členské státy, které zde získávají vlastně určité rozpočtové prostředky. Vše funguje v jednotlivých letech, ale také to funguje vlastně od jedněch voleb do druhých. Vidím, že zde proběhly určité možnosti zlepšení v těch oblastech, kde jsme měli výhrady. Výzkum, vývoj, doprava jsou právě tyto oblasti a ukazuje se, že situace kterou pokládáme za normální, pomalu eh, nastoluje. Ale existují jiné oblasti, kde stav eh, není mnohem lepší než ve strukturálních fondech. 5 eh, chyb. To se týká různých oblastí a jsou zde i 2% chybovosti v určitých eh, částech. Přesto však eh, ta chybovost eh, je relativně vysoká, také ve strukturálních fondech a fondech soudržnosti. Pan prezident Caldeira nám navrhl, abychom pokračovali ve zjednodušení postupů a předpisů. Chtěl bych zcela zřetelně upozornit na to, že nemůžeme pouze souhlasit se zjednodušením, eh, protože důležitá je také transparentnost. Té se nemůžeme zříci. A možná, že eh, ty červené části si musíme prohlédnout ještě více. Rok 2004 eh, naznačil, že transparentnost eh, je nezbytná také co do eh, přípustnosti žádostí. A i zde se objevuje určité dilema. Eh, je to otázka na adresu komise. Eh, je komise dostatečně silná v souvislosti s činností jednotlivých členských států? Jste dostatečně silní také v souvislosti s radou? tak, aby ve všech třech oblastech, kde jsou chyby, jste mohli rozhodnout a to rozumným způsobem dle našeho názoru. Samozřejmě, že pak můžete také očekávat podporu Evropského parlamentu, pokud řeknete, že ano. Samozřejmě, že je také významné to, aby účetní dvůr své stanovisko vyjádřil zcela jasně. Děkuji a nyní zahajuji rozpravu pan Chadzimakakis. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve blahopřeji panu Kaldejrovi k velmi dobré prezentaci zprávy a také k zajímavým číslům. Děkuji také panu komisaři za to, že nám ukázal tuto grafiku a obrázek říká mnohem více než jednotlivá čísla. Vidíme zde určité světlé oblasti a temné oblasti. Děkuji také za velmi dobrou spolupráci spolupráci mezi komisí a EUD. Vidíme však i určité stíny. 15krát za sebou v celkovém pohledu vidíme určitý negativní postoj. Jsme velmi rádi, že tam je i ta zelená část, že můžeme tedy zjistit to, že všude, kde existují eh, působivé eh, mechanismy, jako je systém a jak se v zemědělství, se chybovost radikálně snížila. A to je oblast, kdy pracuje pan komisař Kamas a mm, předseda Barroso a doufám, že se vám, pane komisaři, podaří toto ještě navýšit. Vidíme však i ony stínové oblasti, tam, kde nejsou žádné evropské mechanismy, kde členské státy nedávají pozor a nejsou důsledné. E, zmínil jste 11 v oblasti fondů e, soudržnosti. To představuje 4 miliardy euro, e, které byly promrhány a nesprávně vydány. Eh, to je, myslím, zcela eh, jasné ztroskotání v činnosti členských států. Členské státy eh, bychom mohli opět vyjmenovat. A zde navazuji na otázku pana Liberackého. Může se komisi podařit členské státy více pranířovat? Já si myslím, že jde právě o to, jinak to prostě nejde. Vždyť víme, že tyto prostředky jsou z členských států, ale ve veřejném povědomí je to považováno za evropské peníze. Tak se na to dívají občané. A jistě je možné pranířovat ty členské státy, které opakovaně nedodržují pravidla. Právě tyto členské státy bychom měli postavit na pranýř. A prosím, abyste eh, v komisi skutečně ukázali, že máte sílu. Eh, vím, že eh, v parlamentu jsme o tom velmi diskutovali a že je, řekli jsme, že je nutné více kooperovat. Blahopřeji panu prezidentovi k těm šesti klíčovým konstatacím a jsem velmi rád, že máte kuráž zde eh, se dostat i k politickým výpovědím. Eh, vy jste konstatoval, že nejenom v oblasti soudržnosti, ale také v oblasti výzkumu vznikají chyby a to jste také vysvětlil komplexností. Paralelně k zasedání tohoto výboru probíhá konzultace v ITRE, kde jde o snížení byrokracie v výzkumném rámcovém programu. Takže se snažíme byrokracii snižovat, ale celkově, myslím, máte pravdu, když říkáte, že musíme zjednodušit provádění. A zde bych poprosil, abyste jste ještě více se do toho vložil a e, vyvíjel určitý nátlak. Nejde jenom o audit jako takový, jde o pravidla provádění. E, jsme vám vděční a celkově e, Evropskému účetnímu dvory blahopřeji za vynikající práci. Grazie. Děkuji. Paní Grasla, prosím. Ještě Děkuji. Já bych se chtěla připojit k tomuto poděkování. Zpráva účetního dvora skutečně je mnohem srozumitelnější a e, získala větší důraz ve výsledcích. Děkuji však také komisi a panu komisaři osobně, jakož i dalším, kteří pracují v řízení prostředků. V tomto 15. roce e, můžeme říci, že snahy se již vyplatily, přestože výrok není zcela jasný. Já se domnívám však, že to je úspěch komise a také velký úspěch EUD. Je to také však úspěch našeho výboru pro eh, kontrolu rozpočtu, což mě uspokojuje. V posledních pěti letech se událo již mnohé a vidíme, že změny se trošku zpomalily, ty pozitivní výsledky e, jsou pomalejší a vidíme, že tedy ten kotel musíme nechat pod tlakem, abychom dosáhli dalších výsledků. E, prosíme však všechny kolegy, aby byli spravedliví. Skutečnost, že Eh, prohlášení je zamítnuto po 15. je však přesto úspěšná, eh, úspěšnou záležitostí a vůči metodě eh, prohlášení věrohodnosti. Tedy musíme být skeptičtí, bylo řečeno v minulosti. Já tuto skepsi opouštím, protože vidíme výsledky a úsilí vím, že tato metoda je úspěšná. Tato metoda by měla být být používána i nadále. Před debatou o tolerovatelném riziku si musíme říci eh, také, které snahy byly nedostatečné. Eh, pan prezident Caldeira již upozornil na některé otázky, například na otázku toho, eh, jaké závěry můžeme učinit z výsledků kontrol. Mnohé kontroly byly provedeny, ale povědomí na úrovni naší našich eh, občanů je nedostatečné. Mnozí eh, občané se cítí být eh, vlastně umláceni mnohými čísly a přitom účetní dvůr ale říká, že je nutné provádět další, čili spíše jde o lepší závěry z výsledku. Nejde prvořadě o vrácení prostředků, ale o to, aby z toho vyplynulo lepší povědomí povědomí. Co se udělá s těmi červenými oblastmi? Kolega Chacimakakis o tom hovořila, také náš zpravodaj hovořil o eh, absolutoriu. Já se však domnívám, že celá metoda je eh, úspěšná, ale má také určité slabiny. Analýza problémů a chyb musí být cílevědomější. Eh, příklad agrární oblast. Dosáhli jsme dvouprocentní chybovosti, což je také velikým úspěchem pro GD DG eh, Agri. Rumunsko, Bulharsko však vykazuje 13% chybovost eh, dle údajů eh, komise, u nás v Německu je to 0,3, takže ten průměr 2% je poněkud podivný. Samozřejmě, že u nás jsou lidé velmi nespokojení, když vidí, že dosahují eh, dobrých eh, výsledků, ale zároveň také eh, vidí snahy či nesnahy Rumunska a pokus získat místo komisaře v dané chybové oblasti. Já bych si tedy přála, abychom nalezli takové cesty, které by umožnily bojovat proti slabinám a abychom politický úspěch na konci období té dnešní komise mohli eh, také ještě zlepšit eh, na základě cílených opatření eh, v činnosti následující komise. Přitom se musíme také dívat na ty sektory, které byly poněkud uvolněněji sledovány, třeba externí pomoc. Určité prostředky jsou řízeny a zpravovány přes OSN a tam vlastně nevíme, co se děje, takže tam vlastně nemáme žádnou možnost získat zpětné informace o tom, jak jsou eh, finanční prostředky vydávány a to jsou eh, sektory, na které bychom se měli v budoucnosti soustředit. Pro naši politickou eh, frakci je to veliký úspěch, dívám se do budoucnosti s důvěrou, ale vím, že před námi jsou ještě mnohé úkoly. Grazie, onorevole. Děkuji. Pan Gaja, prosím. Děkuji, pane předsedo. Také za sebe bych chtěl poděkovat nejdříve účetnímu dvoru a panu prezidentovi Kaldejrovi za vykonanou práci, za předložení vynikajících podkladů v našem výboru rozpočtové kontroly eh, Vím, že vy nám vlastně dodáváte palivo do toho kotle, eh, který my eh, zde máme a získáváme z vaší zprávy velmi cené informace o tom, jak naše podněty mohou eh, přispět k dosažení pozitivních výsledků a je dobré vědět, na co se podívat ještě trošku blíže. Vy doporučujete na jedné straně zlepšit kontrolní a dohledové mechanismy a také zlepšit eh, zákonný rámec. Zní to složitě. Když se na to podíváme eh, selským okem, tak eh, by to znamenalo, že bychom intenzivně se měli dívat na určité sektory a když bychom chtěli eh, jít cestou soudních žalob, tak eh, bychom museli udělat ještě mnohé, ale na druhé straně eh, chceme zjednodušit a zlepšit transparentnost toku finančních prostředků, což je v našem kontrolním výboru velmi důležité a bylo by skutečně závažné, aby se nám to podařilo. Já bych však byl potěšen, kdybychom bychom mohli hovořit o pozitivních příkladech, kdybychom se mohli si přiučit o tom, jak vše funguje eh, společně s členskými státy, bychom toto však měli více prodiskutovávat. Když se eh, setkávám se žadateli o podpory eh, ze strany Eh, Evropské unie v oblasti školství, výzkumu, strukturálních fondů vždy znovu eh, slyším určitou výtku, a také stížnost, že podklady eh, pro žádost jsou příliš obsáhlé, že třeba učitelé pro své školy eh, si vlastně neodváží eh, tyto žádnosti předložit, protože by k tomu potřebovali právníka a účetního poradce. Čili je zde otázka, jak zjednodušit postup tak aby výhody Evropské unie byly eh, zcela jasně viditelné pro naše občany a zároveň, abychom dodrželi transparentnost a kontrolu v takové míře, která by zabránila chyb. To je otázka, která mě zajímá a zajímá nás to všechny. Stejně jako ale je to stejně obtížné jako eh, kvadratura kruhu. Eh, malý program, eh, to je třeba program ovoce do škol, je program, který je spíše z stížen na úrovni federálního státu jako u nás. Třeba v Sasku eh, eh, jsme slyšeli, že povinnost dokumentování eh, tohoto programu jsou tak značné, že náklady na toto dokumentování vlastně vyrovnají ony prostředky, které by bylo možné získat. Týkalo se toto eh, argumentu, který jsem slyšel v eh, Dolním Sasku. A e, jako kontrolor rozpočtu o tom přemýšlíme, je to správné e, toto říkat, pak by to bylo skutečně e, velmi špatné, kdyby to vlastně nic nepřineslo takovýto program a nebo kdyby naopak bylo možné uspořit doplňující prostředky. Čili v tomto smyslu podporuji své předřečníky, měli bychom se soustředit na to, jak členské státy zahraničí zacházejí s těmito prostředky. A z mého hlediska bychom se měli soustředit především na to, jak realizovat kontroly a jak kooperovat mezi členskými státy, aby požadavky byly splněny i tam, kde dochází k určitým eh, chybám. To, co řekl pan komisař, že to na straně členských států nevyvolá velké nadšení, to je mně jasné, ale jako člen parlamentu bych chtěl říci, že to jistě povede k většímu nadšení eh, občanů, eh, kteří nás zvolili. A kdybychom při příštích volbách mohli argumentovat tím, že určité problémy jsou na straně určitých programů a na straně určitých členských států. Pak bychom také mohli ukázat, že pracujeme na zlepšení a že také zcela jasně víme, kde jsou určité odpovědnosti. Děkuji vám. Grazie, onorevole Stajf. Děkuji. Pan Stajs, prosím. Eh, Děkuji. Já bych chtěl poděkovat všem členům účetního dvora, konkrétně panu Kaldajerovi, za odvednou práci za předchozí roky a zvláště za tuto výroční zprávu i za ty zvláštní zprávy. Opravdu jsou to velmi dobré dokumenty. Rovněž děkuji panu komisaře, jelikož jeho grafy opravdu hovoří sami za sebe. Když vidíme to srovnání od roku 94 tak eh, vidíme, že tento výbor konkrétně celou tu dobu velmi podporoval komisi v těchto krocích a vedlo to ke snížení míry nedostatku. Znamená to, že to, co parlament po roce 99 odváděl, vedlo k matatelným výsledkům. Byl to tlak, který parlament vynaložil na komise za poslední roky a tento tlak nelze podceňovat. Pan Caldera bude muset odejít ve čtvrt na 12, proto budu hovořit velmi stručně. Já jsem si přečetl tu zprávu a jeden z klíčových odstavců, které jsem tam nalezl, bude velmi důležitý pro tiskovou konferenci, až se bude tento dokument předkládat tisku. Je to odstavec, 6.17. Tam se pojednává o strukturálních fondech, sociálním fondu a fondu soudržnosti, o těch širších fondech soudržnosti. Tam se říká, že 11% je ten rozdíl. Bylo vyplaceno o 11% víc, než mělo být vyplaceno. Já se domnívám, že tento odstavec bude potřeba upřesnit. Když se to přečtete, tak z toho vyplývá, že velký velká část projektů, velký počet projektů byl přeplacen. 11% představuje ten přeplatek. Když to srovnáte s loňským rokem nebo předloňským rokem, tak vidíte, že tam to bylo 12%. Jak to vysvětlíme? Jak vysvětlíme těch 11%? Je to 11% z 24,8 miliardy a nebo je to z těch pěti miliard, o kterých jste hovořil? Musíme tady ten odstavec vysvětlit. Já bych rád pochopil, co to znamená. Protože nechci zítra ráno vidět v novinách něco nepřesného. Chci, aby se to opravdu vykládalo správně. Takže platí, že to je 11% za všechny fondy soudržnosti. To znamená 11% z těch 24,8 miliardy, což znamená 2,6 miliardy. Děkuji. Pan Balčidis, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ano, v prvé řadě bych se rád připojil ke kolegům, kteří již děkovali účetnímu dvoru za předložení zprávy. Chci poděkovat za to maximálně vynaložené úsilí při zpracování této zprávy. Náš výbor pro kontrolu rozpočtu se však musí pečlivě soustředit na problematické oblasti. Těch problematických oblastí máme pět. Jednak je to oblast fondy soudržnosti, pak doprava a výzkum, dále podstatné chyby, které se v těchto oblastech vyskytly. Dnes bychom si měli připomenout však, jak to vypadalo v minulosti. Většina nových členských států vstoupila do Evropské unie v roce 2004 a ta situace byla náhle úplně jiná. V té době členské státy měly za to, že prostředky z rozpočtu Evropské unie by měly jít do jiných rozpočtových linek, jako jsou třeba doplňkové rozpočty, doplňkové prostředky, že to nemá být něco, co je součástí státního rozpočtu, ale existují určitá pravidla, jak s těmito prostředky nakládat, jaké priority přiřazovat. A v tuto chvíli už nové členské státy fungují lépe, protože už znají situaci. Pokud jde o zjednodušení postupů, tak zde já skutečně souhlasím s tím, co zaznělo. Opravdu platí, že se zde snažíme o kvadraturu kruhu. Na jednu stranu totiž hovoříme o zjednodušení pravidel, ale na druhou stranu hovoříme o lepší kontrole a lepším dohledu. V tomto kontextu mám tedy dotaz. Kdo bude za toto všechno zodpovědný? Členské státy v tuto chvíli nemají zájem na zjednodušování postupů, protože s tím zjednodušením by pro ně přišla mnohem vyšší odpovědnost. Na druhé straně na národní úrovni všechno záleží na schopnostech a dovednostech národní vlády státu, jak využít přidělené prostředky. Zde je tedy zcela zřejmé, že bychom měli přeskoumat stávající situaci, měli bychom přeskoumat a prověřit stávající zavedené postupy. Víte, že velmi často si nerozumíme. Mám na mysli výklad pravidel. Výklad pravidel ze strany Evropské unie a výklad pravidel ze strany některých národních orgánů. Proto bychom dnes měli požádat komisi, aby zjednodušila postupy a zároveň, aby určila úředníky, kteří budou mít na starosti výklad jednotlivých pravidel. Tím se vyvarujeme tomu, že ta úsilí budou vynakládána duplicitně, tím se vyvarujeme riziku že budeme obvinováni ze špatného nakládání s prostředky. Pan liberácký upozorňoval na potřebu lepších vazeb mezi jednotlivými aktéry, ale jakmile změníme postupy, tak bychom neměli zapomínat na minulost, na to, jak to fungovalo dříve, co používaly členské státy. Já rovněž souhlasím s tím, že ta zpráva, která byla předložena, a zprávy, které jsou předkládány členským státům a výborům Evropského parlamentu, by měly být zjednodušené. Měli bychom dostávat zjednodušené zprávy, tam by byla jasně ta čísla oblasti problematické oblasti, abychom z toho mohli vycházet a náležitě zasáhnout. Děkuji. Pan Andras, prosím. Děkuji, paní Andras. Děkuji, pane předsedo. Já chci vyjádřit poděkování všem členům Evropského účetního dvora. Pokud se něco opravdu výrazně zlepšilo, tak je to kvalita zpráv předkládaných účetním dvorem. Když hovoříme o spolehlivosti závěrky, já vím, že účetní dvůr zde hovoří o tom, že závěrky představují pravdivý obrázek a věrný obrázek. Ale Není tam slovičko true, správný nebo pravdivý, je tam pouze slovičko věrný. Když se podíváme na odstavce, které se věnují problematice spolehlivosti závěrky, tak je zde odkaz na slabiny systému, které mohou mít nepříznivý dopad na kvalitu informací. A konkrétně hovořím o oblasti předfinancování. Zde jsem položila otázku, vedoucímu a chci se znovu zeptat, jak se komise ujistí o tom, že ty údaje, které jsou předloženy, jsou údaje úplné, pokud jde o oblast předfinancování. Pokud jde o oblast eh, legality, nejsem tak optimistická jako předchozí řečník, protože nakonec máme zde pouze výrok s výhradou a to je k 9% rozpočtu a to je situace poměrně podobná tomu, jak to vypadalo v předchozích letech. A zbytek, 43% tam máme nepříznivý výrok, což je otázka, která je eh, pro mě znepokojivá pro daňové poplatníky. Jak to vysvětlit, že v případě 43% máme uh, Eh, máme záporný výrok. Nehovoříme zde o nesrovnalostech, my se snažíme o zajištění účelnosti, o tom, že ty prostředky byly vynaloženy správně. Já bych se ráda zeptala účetního dvora, zda mají pocit, že je rozumné, aby nadále byly prováděny zálohy v oblastech, kde jsou vysoké a velké chyby, jako jsou strukturální fondy, jako je oblast rozvoje venkova a tak dále. To jsou ty problematické oblasti. Já mám dotaz na komisi. Prostředky předfinancování narostly a já jsem nedostala odpověď, proč narostly a tak mám obavy, že to předfinancování odpovídá přesně těm oblastem, kde dochází k největšímu počtu chyb. A když jste hovořili o oblastech, kde bychom mohli snížit počet nesrovnalostí, tak jste nezmínil zlepšení plánování rozpočtu. A já mám pocit, že když se podívám na prostředky, které nebyly využity a na úroveň předfinancování, tak si myslím, že je zde opravdový prostor pro lepší, přísnější a strukturovanější plánování, abychom neskončili tak jako teď, že máme vysoké předfinancování a nevyužité prostředky. Děkuji. Děkuji a nyní dám slovo panu Odimu a pak panu Kaldejrovi, který eh, kolem 11. hodiny 15. minuty musí odejít. Děkuji, pane předsedo. A také já bych chtěl, vážený pane předsedo Caldeiro, vám poděkovat a vaším prostřednictvím všem eh, expertům, pracovníkům eh, Evropského účetního dvora za velice cený dokument, který jste nám předal a za veškerou práci, kterou velmi nezávislým způsobem eh, odvádíte. A děkuji také místopředsedovi komise i jeho útvaru za to zlepšení, které můžeme každým rokem opětovně konstatovat v práci komise. Dovolte několik poznámek. Pane předsedo, já položím stejnou otázku jako loni. V rámci práce účetního dvora, kromě těch chyb, zjistili jste i podvody? Jistě víte, jak já velice pečlivě rozlišuji chyby, které prostě, ke kterým prostě dochází. A na druhé straně rozli- odlišuji podvody, proti kterým je třeba bojovat. Dále druhá otázka, vlastní zdroje a především kvalita našeho eh, celního systému. Celní eh, oblast je v pravomoci EU, ovšem práci provádějí národní orgány. Eh, v nedávné době hranice EU se velice změnily po rozšířeních. Ptám se tedy, zda kvalita práce celních orgánů umožňuje mít kvalitní výběr cel pro naše vlastní zdroje. 75 totiž eh, těchto příjmů jde eh, do EU, 25 si ponechávají členské státy na pokrytí administrativních nákladů. Jistě si dovedeme představit eh, jednotlivé postupy, kde tady velice záleží na kvalitě celní, celních orgánů. Výběr tady cel mně připadá tady velice důležitý. A ještě otázka zjednodušení. Já jsem velmi rád, že jste eh, to ve zprávě uvedli. Právě to složité eh, předpisy jsou zdrojem mnohých eh, omylů, chyb. A to je odstavec, no teď ho nemám zrovna po ruce, myslím, že je to na straně 31 francouzské verze, e, tam se říká, že vlastně za to zodpovídá zákonodárce, za tu složitost předpisů. Komise říká, navrhneme zjednodušení, ale prosím komise, dávejte pozor e, protože mm, právě jsme prodělali volební kampaň, která nebyla vždy jednoduchá a e, komise je často spoluzodpovědná za to, jak nepopulární je u občanů EU. E komise, prosím, buďte opatrní, když říkáte, že zákonodárce je původcem té složitosti předpisů. Ano, bez zesporu zákonodárce tady má spoluodpovědnost, ale komise, a já děkuji zpravodaji, že o tom také hovoří, jednak je tady velice složité pravidlo, to musíme zjednodušit, a pak je tady za druhé e, uplatňování toho pravidla. A při uplatňování pravidel tady komise musí opravdu náležitě být ostražitá. Já tím nemyslím, že za to všechno snad může pan komisař Kalas. Ne, prostě všichni, všechny ty útvary, všichni pracovníci. Pokud jde o uh, uh, účetní dvůr, Pane předsedo Kaldejro, já bych vás, se vás chtěl zeptat na váš názor. Myslíte si, že je možné zlepšit či lépe využívat eh, Eh, také výsledky eh, kontrolních prací národních eh, kontrolních orgánů. Lisabonská smlouva ostatně převzala znění předchozích smluv, která umožňují Evropskému účetnímu dvoru, aby si vyžádali od národních kontrolních orgánů doklady, které potřebují Eh, takže eh, aby tady každoročně byla větší konzistentnost v kvalitě eh, toho řetězce dokladů, které pro audit potřebujete. Je možné to nějak využít a dále rada. Při udělení absolutoria za rok 2007 jsme měli velice složitou diskusi. Jistě si na to vzpomínáte. Ve vaší zprávě je e, taková poznámka. Na rozdíl od jiných institucí, jako je výbor regionů, kde e, vyjadřujete výrok, konstatujete, že tam e, nebylo konstatováno nic nenormálního. V případě rady takové vyjádření není. Je tedy prosím možné i v případě rady nám k tomu něco říci, jaký máte pocit o, z fungování rady v této oblasti. Rivole Gerbrandy, prego. Pan Gerbrand, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu Kaldejrovi a všem 26 eh, kolegům, auditorům za tuto zprávu. A já nechci opakovat to, co už tady zaznělo od jiných eh, řečníků. Mám konkrétní otázku. Eh, Evropský účetní důr v průběhu roku předkládá také zprávy, které se týkají efektivnosti a proporcionality evropských politik. Myslím, že tady jde také o velice důležité údaje, protože evropští občané nemají plnou důvěru v Evropskou unii. A myslím, že instituce by se měly více zabývat otázkou, zda evropská politika dosahuje svých cílů. Myslím, že to by mohlo určitě přinést něco pozitivního. A otázka, kterou vám kladu. Chtěl bych vědět, zda ve vaší zprávě, ve vaší výroční zprávě by mohl být také eh, podrobnější eh, odstavec o účinnosti a proporcionalitě této politiky. Děkuji. Děkuji a dávám slovo panu předsedovi Kaldejrovi. Děkuji. Děkuji. Euh, Především bych chtěl poděkovat eh, za všechno, co bylo řečeno na účet celého kolegia Evropského účetního dvora. Platí to samozřejmě také pro všechny pracovníky, kteří přispěli k tomu, že vám tento, tato zpráva mohla být předložena. A já vám velice děkuji za vaše pochvalná slova i povzbudivá slova. To je pochopitelné. My jsme tady právě proto, abychom spolupracovali ještě eh, intenzivněji, konkrétně s Evropským parlamentem, konkrétně s vaším výborem. A já jsem přesvědčen, že spolupráce mezi našimi institucemi bude eh, nadále v budoucnu posílena. Já asi nebudu schopen zodpovědět každou jednotlivou otázku, která tady zazněla, ale pokusím se je tak nějak eh, vždycky soustředit do určitých oblastí. Především otázka k závěrce. Paní Andreasen do jisté míry mm, spochybňuje eh, výrok soudního, tedy účetního dvora. Já bych chtěl říci, že podle příslušných norem eh, účetní dvůr eh, provádí svou práci tak, aby měla přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka evropských eh, společenství neobsahuje hmotné eh, tedy chyby. Eh, používáme dále pak ten, tu formulaci, že závěrka věrně eh, zobrazuje eh, realitu. Pak to je přesný, přesný, přesné vyjádření toho, co pokrývají oba termíny fair and true, čili věrný i pravdivý. Za druhé, eh, kvadratura kruhu. Účinnost a zjednodušení. My nevoláme po více systémech, my nevoláme po zvyšování eh, nadměrné kontroly. Kontroly už je hodně. Eh, my jen myslíme, že je třeba, aby ta práce byla eh, účinná, protože když jsou systémy účinné, pak časem ty neoprávněné platby klesají. Posledním příkladem je právě oblast zemědělství ale dokonce i e, v zemědělství, v předchozích příkladech, e, zjišťujeme, že je prostor pro zjednodušení. E, v oblasti rozvoje venkova, oblasti, tedy opatření v oblasti životního prostředí a cross compliance, to jsou oblasti, kde je možné dále věci zjednodušit. Eh, zjednodušit. To znamená, nekomplikujme věci více, než je eh, tedy potřebné. Otázka nadměrné administrativy, nadměrné zátěže na jedné straně, na druhé straně ovšem jasné cíle, realismus, transparentnost. To všechno jsou klíčové body. A my jsme přispěli do diskuse o přeskumu rozpočtu. Já opravdu lituji, ale dvůr není zákonodárcem. Zákonodárcem je eh, Evropský parlament a rada. A když eh, přemýšlíte o té kvadratuře pruhu, tak prosím, eh, přemýšlejte o tom zaprvé zde, v této instituci, jak zabránit tomu, aby tady byla kvadratura kruhu. A otázka množství chyb či nesprávností. Já bych chtěl znovu zopakovat. Bylo tady řečeno, letos jsme eh, podle posledních čísel, které mám, zjistili dva případy a eh, Proskoumali jsme 40 případů, kde jsme dostali přímo upozornění, nebo byly 20 eh, případů bylo předáno OLAFu. Já vám mohu konkrétní písemné údaje a číselné údaje eh, poskytnout, pokud jde o ty eh, chyby a na druhé straně podvody. Ostatně s OLAFem výborně spolupracujeme, to bych chtěl říci. Otázka těch 11%. Prosím, podívejte se do odstavce 6, 6 na straně 124. Tam jasně říkáme, že eh, náš přeskum se týkal 24,8 miliard eur. A to jsme my zkoumali v našem vzorku. A když přejdete k tomu odstavci, který citoval pan kolega, 6.17, tak tam je poznámka pod čarou, která je ovšem součástí zprávy a která se týká toho, že 11 ty se týkají té sumy 24,8 a ne 46 miliard, což je celá suma jak jsme řekli, my jsme sledovali platby eh, v období 2000 až 2006 a eh, velká část eh, byly již zálohy na období 2007 až 2013. Ovšem zálohy představují velkou část. Mělo by se přestat s takovými zálohami, no to není na účetním dvoru, aby se k tomu vyjádřila rada a parlament se dohodli, že Eh, zvýší zálohy právě vzhledem k finanční krizi. Když si přečtete kapitolu 3 a 2, tak tam máme určité odkazy na to množství. Ovšem ty podmínky, stanovené podmínky byly splněny. Eh, jiná otázka je, do jaké míry to bylo využito efektivně. To je otázka, kterou Eh, ostatně také můžeme položit. Eh, já bych eh, položil tu otázku pan Ody, který se ptal, jak spolupracujeme s národními kontrolními orgány. My v konkrétních oblastech zkoumáme s nimi ve spolupráci otázku, jak je možné přistupovat k celému plánu obnovy hospodářství a jak tady reagovat další, kde můžeme co nejlépe využít naše zdroje. Příští měsíc eh, v prosinci budeme diskutovat o tom, jak dále zvýšit eh, zvýšit spolupráci s národními orgány. Já velmi rád odpovím písemně na další otázku, konkrétně na ty otázky, které jsem teď neměl čas eh, zodpovědět, nebo pak, když se objeví ještě další otázky a pak, když si, pane předsedo, budete myslet, že já a mý kolegové vám můžeme uh, užitečně odpovědět. Je, a už končím, je tady ještě jeden, jeden námět, otázka konkrétního poukázání na konkrétní členské státy tak eh, komise musí mít eh, jistotu, že používá co nejlepším způsobem eh, schnutí. Tady je otázka také, jak se poskytuje informace. A z tohoto hlediska zkoumáme, jak pracují členské státy. A také komise má v rukou nástroje, jako je požádání o vrácení peněz, přeskoumání naše Naším úkolem, úkolem účetního dvoru není eh, zkoumat jednotlivé členské státy. Podle smlouvy naší povinností je vás informovat o celkovém fungování plnění evropského rozpočtu, což děláme prostřednictvím této zprávy nezávisle na tom, jak, eh, jaká je situace v konkrétních členských státech. Eh, jde samozřejmě ovšem i o to, že 80% eh, tady vlastně využívají národní orgány, vnitrostátní orgány. Eh, pane předsedu, já myslím, že toto je vynikající příležitost, když se přeskoumává finanční nařízení a když vlastně dochází k novému vývoji v oblasti rozpočtu přeskoumává se, přeskoumávají se eh, nové finanční perspektivy po roce 2014. To všechno je vynikající příležitost, aby se zvážilo zjednodušení, vytvořily se lepší příležitosti a posoudila přidaná hodnota eh, finančních prostředků mm, Evropské unie a fondu EU. To je důležitý velký úkol pro novou komisi a také pro váš parlament v tomto nově začínajícím volebním období. Il dibattito continua perché uh, ci sono... Budeme pokračovat eh, v naší debatě a za chviličku vystoupí pan Kalas. Mezičase se však vyžádal slovo pan Gajas. Prosím. Ano, děkuji. Já myslím, že to je velmi vhodné, protože poznámky, které jsem chtěl udělat, eh, vlastně nejsou orientovány na pana Kaldejru a další členy EUD, ale chtěla bych udělat dvě poznámky a jednu otázku položit komisi. Za prvé, předběžné platby, zálohy. Ještě jsem nebyl v parlamentu, ale tehdy jsem byl upozorněn svými kolegy na to, že eh, právě ten systém záloh bylo to, co parlament žádal jako reakci na finanční krizi. Členské státy tak eh, dostanou do ruky velmi rychle peníze, aby mohly zahájit restrukturalizační eh, změny eh, a my doufáme, že bude možné takto dosáhnout eh, těch prostředků, které umožní restrukturalizovat ekonomii. My samozřejmě chceme, aby tyto peníze nebyly jen tak promarněny, ale placení záloh členským státům bylo opatřením žádaným tímto parlamentem v rámci boje proti krizové, kri, proti ekonomické krizi. Čili to bychom měli eh, také mít na paměti, až se odpoledne budeme setkávat s novináři. Eh, Doufáme, že toto nebude příliš zdůrazňováno a zneužíváno, takže pozor na tuto otázku. Další věc Věc, na kterou bych chtěl ještě upozornit, je, že v debatě pravděpodobně bude velmi eh, vhodné eh, eh, hovořit o změně pravidel ohledně strukturálních fondů od roku 2008. Měli bychom se také podívat na to, jak postupovat v otázce výhrad ve využívání strukturálních fondů a jak tedy zdůraznit možnost určitého zlepšení právě na základě těch posledních změn. Myslím si, že užitečnost opatření bychom mohli takto zdůraznit. Dále na komisi mý pracovníci vlastně náhodou viděli výzvu komise ohledně konzultace pro zjednodušení postupů a všichni, se kterými jsem diskutoval o těchto postupech, by měli být informováni o tom, že do 8. prosince by eh, v rámci konzultací eh, měly být předloženy návrhy na změny. Já jsem se k tomu dostal eh, vlastně jenom proto, že ti, ty subjekty, které měly být eh, informovány, informovány eh, nebyly například lobbysté a tak bych rád věděl, co zatím vlastně vězí. Děkuji. Je zde nyní hodně podnětů, které byly předloženy jak na adresu účetního dvora, tak i komise a pana komisaře, kterému nyní dávám slovo. Hovořilo se zde o jednotlivých aspektech, mimo jiné o otázkách toho, nakolik je komise vůbec schopná postupovat i proti jednotlivým členským státům, což je dle mého názoru nezbytné a vyplývá to také z posledních informací, které hovoří o nezbytnosti transparentnosti, což především znamená, že je nutné postupovat v zájmu občanů. A pan Gajar na to upozornil také. Pane komisaři, prosím. Děkuji. Pane předsedo, vážení členové Děkuji vám, děkuji za řadu vřelých slov, která jste vyslovila na adresu komise. Zaznělo zde několik důležitých věcí. Za prvé, ano, platí, že je zde otázka, jak zlepšit tu spolupráci a řízení s členskými státy. Musím říci, že naše souhrná zpráva byla představena minulý týden a obsahuje řadu výhrad k tomu, jak postupují jednotlivé členské státy. Takže poukazování na členské státy už je realitou. Před pěti lety to bylo něco velmi ojedinělého, když jsme uvedli nějaký konkrétní členský stát. To je jedna věc. Za druhé, i sám účetní dvůr poukázal na to, že zjistil, že řadu chyb našel ve Španělsku, Portugalsku, Itálii a Spojeném království, konkrétně v Anglii. Takže poukazování na konkrétní členské státy je něco, co už probíhá a rozhodně to bude a mělo by pokračovat. To je zřejmě otázka prolomení kultury. Před pár lety to bylo velmi problematické, existoval zjevný odpor proti tomu, aby se poukazovalo na členské státy. Tehdy proti tomu postupoval i účetní dvůr. Nyní je to realita. A nyní pokud jde o to řízení, o prohlášení a deklarace, tohle je třeba rozhodně zlepšovat na poli zákonodárství. Víte, že Výroční závěrky se poskytují na základě institucionální dohody, ale je potřeba, aby to tam existovala určitá právní úprava. A pan předseda Caldera v závěru uvedl, že tohle je vynikající příležitost diskuze o rozpočtu, o otázkách rozpočtu vznikne je to otázka, která se týká finančního nařízení. Takže bychom měli zde spatřovat i vývoj na poli komise, na půdě parlamentu i rady. Zde se zrcadlí ty události, k nímž v nedávné době došlo. Pokud jde o to zjednodušení právní úpravy a pokud jde o to, že ta pravidla jsou příliš složitá a tak dále, tak i zde mohu pouze souhlasit s panem Kaldejrou. Tohle zjednodušování má své hranice. To platí. Avšak existují zde určité možnosti, k nímž jsou nakloněni i uh, úředníci. Někdy mají tendenci e, činit ta, tyto předpisy velmi e, složitými. Těch programů bylo 525. To znamená, že každý program má svůj vlastní právní základ. A to je něco, co se neřeší jen v tomto výboru. Je to něco, co se začalo řešit v našem oddělení generálního ředitelství, kde se připravují tyto postupy, pak to půjde do našeho výboru, do parlamentu a pak do rady. Rozhodně už se to nastartovalo. Těch programů je však příliš měl by se nastínit tedy nový výhled rozpočtový a měl by se snížit počet programů. To neznamená, že nové programy budou jednodušší. Například se podívejme na zemědělství. Ano, v oblasti zemědělství došlo k výraznému úsilí o zlepšení kontrolních mechanismů a mají výborné výsledky v tom tradičním financování zemědělství téměř bez problému ale problémem zůstává rozvoj venkova a otázka není zní, jak popsat cíle. A už pan Caldeiro a další členové uváděli, že toto je nadále problém. Jsou země, které jsou největšími pláce do rozpočtu Evropského, Evropské unie, což není dobré rozdělení, což není spravedlivé rozdělení, ale jsou je to rozděleno tak, že každá země platí částečně do toho rozpočtu a ptají se. Tyto státy se ptají, kam ty prostředky jdou. Jsou to paušální platby členským státům nebo regionům nebo oblastem. A samozřejmě lidé se ptají, kam ty prostředky konkrétně šly. Je tedy potřeba ty cíle popsat. A někdy je to příliš složité. A ten program samotný určuje to, že to bude velmi složité a je potřeba to sledovat a kontrolovat. Můj tedy prvořadý návrh je, aby se to řešilo. My to budeme řešit v komisi a budeme se snažit snížit počet programů, budeme se snažit rámec pravidel zjednodušovat. Nicméně ty cíle politik, ty zůstanou. A my máme velké prostředky, velká většina těch prostředků jde na různé dotace, granty a další, což není tedy případ národních rozpočtů. Tam jsou dané cíle a pokud to bude příliš jednoduché, tak daňoví poplatníci zase budou klást tuto stejnou otázku, co se s těmi prostředky děje. I kdyby tam nebyly vůbec žádné chyby, tak může dojít k tomu, že nějaký region bude dostávat paušální částku a nebude nést žádnou odpovědnost. Musíme i v této oblasti spolupracovat s členskými státy a členské státy začaly řešit otázku nákladů na provádění kontrol. To je totiž důležitá věc. My totiž stále zpřísňujeme požadavky a členské státy přišly na to, že v některých oblastech opravdu do toho musí vkládat neuvěřitelné úsilí, aby dostali souhlas a schválení. To jsem tady chtěl říct, je to ten tlak na členské státy, který se odvíjel od výborné spolupráce mezi komisí a parlamentem a myslím si, že tato věc by měla pokračovat. Měli bychom dále pracovat na těchto návrzích. Otevření diskuze o rozpočtu a o budoucím rozpočtovém výhledu bude provázeno další debatou o právní úpravě. Pak zde to zálohové financování neboli předfinancování, to se zde řešilo. Vždycky, když se vyplatí zálohy, tak tam existuje nějaké riziko. To je jasné. Pokud jsou ty zálohy příliš štědré, tak je potřeba se ujistit o tom, že jsou splněny příslušné cíle a že ty prostředky jsou navráceny v případě, že se to nezdaří. Podle našeho názoru je naprosto legitimní to pojmout tak, že je to navázáno na zahájení nového programovacího období. A v rámci toho spolufinancování musí dojít k odstranění prodlení. A pak třetí věc, to je finanční krize. Komise se snažila pomoci těm zemím, které utrpěly nejvíce, regionům, které utrpěly nejvíce a snažila se o to, aby prostředky byly v rámci programu k dispozici, tak abychom my nebyli tou překážkou, abychom nepozastavovali financování tam, kde jsou skutečné potřeby. To ale neznamená, že se změnila pravidla, že se změnily požadavky, pokud jde o náležité řízení prostředků tyto požadavky se nesnížily. Samozřejmě zálohové platby, to je oblast, které je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Tímto jsem tedy chtěl říci, že tento proces už začal minulý týden, ačkoliv zpráva účetního dvora byla předložena nyní a bylo by hezké říci, že všichni komisaři sem rádi dorazí a vysvětlí to, co je potřeba. Já se tím ale nejsem jist, jestli všichni kolegové sem s radostí přijdou. Měli by však, protože to je naše práce a měli bychom se naší odpovědnosti zhostit co nejlépe. Děkuji. Děkuji. Já nevím, jestli se ještě někdo další hlásí. Zdá se mi, že ne. A přece jen pan Ody. Jenom velice stručně, pane předsedo. Já jsem panu Kaldejrovi před chvílí zapomněl říci jednu věc. Já si vždycky jen těžko vysvětluji, jak je to možné, že zpráva soudního dvora z 25. nebo 26. září, že tedy ten, tato zpráva je vlastně tedy přednesena až dnes, 10. listopadu. Já myslím, že by bylo třeba, aby hned poté, co je zpráva podepsána hned poté, eh, aby tato zpráva mohla být použitelná pro všechny. My všichni přece tady čekáme, eh, čekáme na závěr eh, dvora, ještě napětěji než, než Jacques Chirac na závěr soudního dvora. Pane Ody, já s vámi naprosto souhlasím, ale jak víte, Měli jsme diskuse se, s účetním dvorem a účetní dvůr si myslí, že je důležitější mít eh, své výhradní kontakty s tiskem, takže eh, dvůr se domnívá, že eh, tento asi nejdůležitější okamžik v jejich práci by měl umožnit jejich předsedové předložil tyto eh, věci tisku. V každém případě komise eh, i parlament eh, se musí zúčastnit velmi intenzivních diskusí, aniž by se odměřoval čas. Možná příští rok se pokusíme to mít trochu dříve. Děkuji. Eh, já jsem si udělal takový vlastní soukromý eh, přehled, že nikdy auditor eh, nedává tiskové konference. Každý zadavatel auditu by se cítil dotčen, kdyby auditor měl tiskové konference. No, dobrá. Ano. Takže Eh, Není si, vyhrneme rukávy a opět se sejdeme 2. prosince.